Liebe Kolleginnen Kollegen. Kolegyně, kolegové, dobré jitro. Již nás je tu hodně, i když zatím ještě nejsme všichni, ale usnášení schopní jsme již dávno, tak abychom mohli zahájit hlasování. Jako vždy u hlasování potřebujeme eventuálně hlasovatící kartičku. I já potřebuji svoji. No, nemáte ji, tak to máte smůlu. To by mohlo být kritické. Ale já doufám, že většina z vás hlasovací lístek kartičku sebou má. Tak, nyní budeme hlasovat o zprávě pana Petrleho, o zprávě, tedy je to sdělení Evropské komise o Evropském partnerství pro boj proti rakovině, Evropské partnerství. Máme zde hlasovací seznam. Nyní jako první máme pozměňovací návrh 31, který odpovídá 32. Ptám se, kdo je pro proti, zdrželi se, přijato. Potom ITRA, ITRE 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. 33, 34 pro, ty jsou stejné, proti, zdrželi se, přijato. 35 pro, proti, zdrželi se, přijato. 36 odpadá, potom 37 pro, proti, zdrželi se, přijato. 38 a 42 jsou opět stejné, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 39 pro, proti, zdrželi se, přijato. 40 pro, proti, zdrželi se, přijato. ITRE 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. 41 pro, proti, zdrželi se, také přijato. Nyní se dostáváme k 44 pro, proti, zdrželi se přijato. 46 pro, proti, zdrželi se přijato. ITRE 11 pro, proti, zdrželi se přijato. 47 pro, proti, zdrželi se přijato. 48 pro, proti, zdrželi se přijato 49 pro, proti, zdrželi se přijato 50. K tomu se chtěl zpravodaj vyjádřit? Takže zpravodaj je pro. Já toto prozradím. Zpravodaj je pro u návrhu paní Esther de Lange, takže kdo je pro, pro padesátku, proti, zdrželi se, přijato. 51 s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Také přijato. 52 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. ITRED 6 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Itre 9 pro? Proti? zdrželi se, také přijato. Nyní kompromisní pozměňovací návrh jedna. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 56 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 57 s ústním pozměňovacím návrhem po zpravodaje, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 58 pro, proti, zdrželi se, přijato. 59 pro, proti, zdrželi se, také přijato. 60 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pak máme tady pozměňovací návrh výboru pro ženy. Je to e, první pozměňovací návrh e, hlasování po částech. První část, kdo je pro první část, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Třetí část odpadá. Kompromisní pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 64 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 65 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. ITRE 4 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. ITRE 5 pro, proti, zdrželi se přijato 66 pro, proti, zdrželi se přijato 67 pro, proti, zdrželi se přijato 68 pro, proti, zdrželi se přijato. ITRE 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 69 pro, proti, zdrželi se, přijato. ITRE 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Výbor pro ženy 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 70 pro, proti, zdrželi se přijato. 71 pro, proti, zdrželi se přijato. 72 pro, proti, zdrželi se přijato. 73 pro, proti, zdrželi se také přijato. ITRE 12, eh, hlasování po částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. ITRE 13 pro, proti, zdrželi se, přijato výbor pro ženy 8, eh, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 74 s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaj, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. ITRE 15 odpadá, potom 75 pro, proti, zdrželi se, přijato. ITRE 17 s ústním pozměňovacím návrhem, kde pro? Proti. Zdrželi se, přijato. 76 pro? Proti. Zdrželi se, přijato. Kompromis 3, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, přijato. 79 pro, proti, zdrželi se přijato. 80 pro, proti, zdrželi se přijato. 81 odpadá, potom se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 1 pro, proti, zdrželi se přijato. Výbor pro ženy A, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. Dvojka pro, proti, zdrželi se přijato. Paní Parvanová, my jsme hodně vašich pozměňovacích návrhů již přijali. A nyní i trebe, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Výbor pro ženy D, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. E, výbor pro ženy E, pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Trojka pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Čtyřka pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní šestka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Výbor pro ženy F, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Sedmička pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Osmička pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 10 a 11, ty jsou stejné a budeme hlasovat po částech na žádost sociálních demokratů. Kdo je pro první část? Proti? Zdrželi se přijato. Druhá část? Pro? Proti? Zdrželi se přijato. Dvanáctka pro? Proti? Zdrželi se přijato. Třináct pro? Proti? zdrželi se, přijato. 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. 15 a výbor pro ženy je, ty jsou identické, kdo je pro tyto návrhy, proti, zdrželi se, přijato. 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 17 a výbor pro ženy G jsou stejné, kdo je pro, proti, zdrželi se také přijato. 18 a e, ženy K, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 19 a výbor pro ženy L si odpovídají, kdo je pro, proti, zdrželi se také zamítnuto. Výbor pro ženy M, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Výbor pro ženy N, pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Dvacítka pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 21 pro? Proti? zdrželi se zamítnuto. 22 a 23 jsou stejné, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Výbor pro ženy I, pro, proti, zdrželi se přijato. 24, 25 jsou stejné, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 26 pro, proti, zdrželi se, také přijato. 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. 30 pro, proti, zdrželi se, také přijato tak se nyní dostáváme k závěrečnému elektronickému hlasování. Zahajuji elektronické hlasování. Hlasování je ukončeno. To je tedy skutečně přesvědčivý výsledek. 56 pro, nikdo není proti a nikdo se nezdrže. Blahopřeji zpravodaji panu Petrlemu a přeji mu hodně úspěchů v boji proti rakovině v Evropské unii a také mimo tento rámec. Já dobře vím, jak eh, se Alois Petrle v této oblasti angažuje a já také blahopřeji všem spolupracovníkům i sekretariátu. Nyní od eh, rakoviny se dostáváme k Baltickému moři. A zpravodajka by se k tomu chtěla vyjádřit. Prosím, paní Rozbach, děkuji, pane předsedo. Jak jste zajisté viděl, tak jsem ledas, co vypustila a já chci vysvětlit proč. U pozňovacího návrhu číslo dvě to začíná. Já bych, býval, já bych byla ráda, kdybychom u poslední věty vypustili tresku, protože je to jenom jedna ryba, která má problémy v Baltském moři, ale já bych tento příklad tresky ráda vypustila. Jinak s tím souhlasím. Jako další se dostáváme k pozňovacímu návrhu 13, kam jsem také nic nenapsala, a sice proto, protože nejdříve se musela zjistit, zdali tam musíme název Rusko ponechat a to musíme, protože máme také bývalé usnesení, kde se objevuje název Ruska v titulu. A právě proto souhlasím s tímto pozměvacím návrhem. Takže plus. Další šestnáctka. Tady se to týká čistících prostředků to je ústní pozměňovací návrh a s tím velice souhlasím. Poslední je potom pozměňovací návrh 18, který je otevřený. Tady mám malý dodatek. V EU máme princip, který říká znečišťovatel platí. A jedním z největších znečišťovatelů Baltského moře je Rusko. A tak bychom se měli pokusit o jakýsi dodatek pozměňovacímu návrhu 18. Tím bych také souhlasila, kdybychom tady dospěli eh, k jakému si dodatku, že znečišťovatel platí. To znamená, že bychom měli také Rusko spolu zahrnout. To je všechno, co k tomu říci říci. To je krásné sice, ale s takovýmto dodatkem nemůžeme při hlasování nic dělat. Museli bychom mít formulovaný ústní pozměňovací návrh. Je to sice krásná myšlenka, ale do tohoto usnesení se nemůže dostat. Ano, dobrá, takže jsme si vysvětlení vyslechli. U dvojky vyškrtneme tresku, protože existují v Balckém moři ještě i jiné ryby, nejenom treska. Pane Soniku, určitě tam je víc ryb, nejenom treska, že? A tak si myslím, že bychom mohli hlasovat. Pozměňovací návrh číslo dvě. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Jednička. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Trojka. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. Čtyřka. Pro?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 proti, zdrželi se přijato 14 pro, proti, zdrželi se přijato 16 s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, takže nejdříve 15, opravuje se pan předseda, takže 15 pro, pozměňovací návrh 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. Prověříme to, raději to prověříme patnáctku, zkontrolujeme. Hlasování je ukončeno, takže je to víceméně jasné, takže je to přijato. 16 ústním pozměňovacím návrhem, kde pro? Proti zdrželi se přijato. 17 pro. Proti zdrželi se přijato. 18 pro. Proti zdrželi se přijato 19 pro, proti, zdrželi se přijato. Tak nyní závěrečné elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Také skvělý výsledek 54 pro, nikdo není proti. Blahopřeji zpravodajce která bydlí u Balského moře a bude dále dbát na to, aby Balské moře zůstalo čisté. Takže musíte nám to slíbit, takže my budeme pomáhat. Nyní se dostáváme k dalšímu hlasování, což je jedenáctá. To je program Kozloduj. paní zpravodajka Parvanová. Dobré jitro, zdravím vás. Chcete něco říci? Děkuji, pane předsedo. Já jsem pouze chtěla poděkovat stínovým zpravodajům za jejich pomoc. Je to moje první zpráva, na které jsem pracovala. Já jsem chtěla být tak úspěšná jako pan Peterle Nevím, jestli se mi to povede, a já také děkuji kolegům ze strany Zelených za jejich nápady. My jsme měli schody i neschody a navrhli jsme určité kompromisní pozměňovací návrhy, tak například 20 milionů euro na likvidaci jaderného odpadu. Toto je velice důležitá věc, ale v této záležitosti jsme se úplně nedohodli, ale já doufám, že nyní při hlasování padne moudré rozhodnutí. Děkuji mnohokrát, paní Parvanova. Ta pravda se vždycky vyjeví při hlasování. Takže budeme hlasovat. Pozměňovací návrh 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. 34. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 11. Máme oddělené hlasování. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Druhá část. Pro? Proti? zdržel se, přijato. 35 pro, ne, to odpadá, opravuje se pan předseda, je to tady taky napsáno. Takže 12, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 37 pro, Proti? Zdržel se? Přijato. Tady slyšíme v pozadí italštinu. Tomu nerozumím, může to být zajímavé. Takže 13. Pro, proti, zdržel se, přijato. 38 pro, Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 14 pro. Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 39 pro. Proti? Zdržel se? Přijato. 40 pro. Proti? Zdržel se? Přijato. Budeme to kontrolovat. 40. Zahajujeme hlasování. Uzavřeno hlasování. Takže to bylo správně. Je to těsné, ale přijato. 41 pro. Proti, kdo se zdržel, přijato. 42 odpadá, 15 odpadá, takže 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 1 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 2 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 17 pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 18 pro, proti, držel se, zamítnuto. 3 pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 19, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 20 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. problém. Teď se dostáváme k návrhu čtyři. Máme tady oddělené hlasování. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Druhá část, pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Návrh 22. Pro? proti, zdržel se, přijato. Pět pro, proti, zdržel se, přijato. tři kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Dvacet sedm Tady je zbývající část textu. Kdo je pro tento, tuto zbývající část textu? Pro, proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 28 pro. Takže tady stojí, že to odpadá. Takže se dostáváme k návrhu 25, zbývající část textu. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Dvacet šest odpadá. Šest. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 29 a 30, to je stejné. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 7 pro, proti, zdržel se, přijato. 31 pro, proti, zdržel se, přijato. 8 pro, proti, zdržel se, také přijato. 9 pro, proti, zdržel se, přijato. 10 pro, proti, zdržel se, přijato. 32 pro, proti, kdo se zdržel, přijato. A teď se dostáváme ke konečnému hlasování. Elektronicky hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Takže to je velká většina. Srdečně blahopřejeme 47 pro, 7 proti, jeden hlas se držel. Blahopřejeme k této zprávě o Kosloduj, tedy vyřazování bloků jaderné elektrárny. Takže teď jsme u bodu 12. Nové potraviny. Máme zpravodajku paní Kartiku Liotár, která tedy navrhla tento návrh pro druhé čtení. Takže předám slovo paní zpravodajce, paní Riotár. Um... Ehm. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já nechci věci komplikovat eh, u této rozpravy v prvním čtení. Eh, moje zpráva byla přijata na plenárce valnou většinou a ve druhém čtení jsem se rozhodla, že ponechám text co nejblíže té verzi, která byla přijata parlamentem. Cílem nového nařízení je uvedení v praxi celé řady pravidel pro nové potraviny s ohledem na zajištění zdraví lidí, ale také na zajištění dobrých podmínek pro zvířata a při vzetí v potaz eh, zájmu spotřebitelů. Nové Potraviny jsou tedy potraviny vyrobené e, díky novým technologiím, které neexistovaly na trhu před 15. květnem 1997. To znamená, jsou to e, potraviny obsahující různé nanomateriály či vyrobené na základě nanotechnologií. Tyto potraviny musí být bezpečné pro spotřebitele a proto musí e, být výrazně podpořeny vědeckými argumenty. A v tomto směru byly vzaty v úvahu i stanoviska Evropské agentury a dřív, než se e, výrobky tedy dostanou na seznam e, agentury, tak se nemohou uvádět na trh. Je tedy zapotřebí, aby e, tyto produkty, tyto potraviny byly přijaty agenturou to, co nespadá pod eh, Rámec tohoto nařízení bylo předmětem rozpravy parlamentu, jak v mé zprávě je o tom hovořeno, tak v předchozích diskuzích. Jde o otázku zavádění na trh výrobků z masa klonovaných zvířat. Tady už nejde pouze o zdravotní bezpečnost pro spotřebitele, tady jde rovněž o obecnější otázku, která je spojována s klonováním zvířat. Především jde o zdraví zvířat a o etické problémy. E, tehdy se tedy Evropský parlament e, dobral názoru, že veřejné mínění tuto otázku zatím dost neprobralo a že u e, produktů sklonovaných zvířat bude zapotřebí mít specifické nařízení a že tedy nebudou předmětem tyto produkty stávajícího návrhu nařízení o nových potravinách. A Není tedy zatím možné, aby se tato eh, kategorie potravin, potravin sklonovaných zvířat dostala na trh. Tyto eh, produkty tedy nebudou předmětem pole působnosti. Rada Eh, přijala některé pozměňovací návrhy Evropského parlamentu, šla tím směrem. Myslím, že se můžeme shodnout na definici nanotechnologií a také na oblasti tradičních výrobků, ale je tady ještě otázka právě klonování a v této oblasti zatím kompromisu dosaženo nebylo. Když vezmeme v úvahu společné stanovisko rady a e, srovnáme ho se stanoviskem parlamentu, tak tady vidíme oddílné pohledy, nicméně doufám, že se nám při, podaří přijmout e, řešení, e, které by bylo přijatelné pro všechny a je to ještě otázka také pro příslušného komisaře, zdali tedy do té doby, než bude přijato nařízení o konovaných potravinách, Eh, bylo by možné eh, věci probrat. Bylo nám řečeno, že něco takového se plánuje, že eh, se plánuje příslušné nařízení, musíme tedy komisi tlačit k nějakému konkrétnějšímu vyjádření. Eh, zpátky k našemu postupu. Eh, nanotechnologie eh, představují poměrně dynamickou oblast aplikované vědy. Je také <clears throat> zapotřebí dbát na to, aby do budoucna tyto definice byly přizpůsobeny postupu v vědeckém a výzkumném světě. Jde tedy, jde tedy o nové potraviny a o potraviny, které obsahují E, určitý počet nanomateriálu. To všechno se musí objevit na označení potravin. U těch přirozených a tradičních potravin, konkrétně u ovoce například, či u e, produktů z zemí mimo Evropskou unii, musí existovat jednoduché e, řízení za účelem poskytnutí osvědčení, protože my už, dejme tomu, určité produkty používáme dlouhou dobu a existuje tady v tomto směru určitá tradice. Pak eh, jde ještě o výzkumy na zvířatech, co se mě týče a co parlament schválil v minulosti v této věci, eh, tak eh, to zase nemůžeme vzít v úvahu jindy, než když neexistuje jiná možnost. To si myslím, že jsou zásadní boty, pane předsedo, eh, pro dnešní diskuzi a každopádně doufám, že dospějeme rychle ke schodě. Děkuji vám za pozornost. Ano, mnohokrát děkuji zpravodajce za tento úvod do této rozsáhlé tematiky. To znamená, je tady návrh na vyloučení potravin získaných z klonovaných zvířat v tomto nařízení. Ale nanoproblematika by měla být velmi zeširoka pojednána Máme tady spoustu řečníků, kteří se přihlásili, takže nejdříve stínový, stínová zpravodajka. Máte slovo. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias también. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také paní zpravodajce. Jedná se o důležitý návrh z hlediska bezpečnosti potravin ale také z hlediska potravinářského průmyslu a zvláště pro malé a střední podniky eh, v této oblasti. Důležitou otázkou je také používání nanomateriálu, to by se mělo proskoumat velice podrobně. Samozřejmě nemůžeme zakázat toto používání, ale měli bychom mít k dispozici vědecké odborné argumenty. Pak je tady ještě další otázka, která je spíše emoční než vědecká. To je otázka potravin získaných z klonovaných zvířat. Tato problematika je projednávána již velmi dlouho, 25 let. Víte, že 25 let používáme například eh, rozmnožování in vitro u rostlin a doposud jsme neměli žádný problém. A co se týče klonování zvířat podle EFSA, eh, tady vlastně by neměl být problém. Jediný problém je etický problém a dobré životní podmínky zvířat. Mezi prvními klonovanými zvířaty došlo k početným umrtí. Ale popravě řečeno, neexistují tady eh, velké rozdíly. Eh, z hlediska neklonovaných zvířat jsou to tedy stejné typy zvířat. Samozřejmě, že můžeme přistoupit k zákazu Je tady návrh pana komisaře, ale e, z hlediska zákazu v podstatě bychom měli tedy připravit nějaký nezávislý legislativní akt, ale nemůžeme to spožďovat, e, to je totiž důležité pro průmysl. Je to tedy nová záležitost, tak jako jsme měli klonování rostlin in vitro. Je to metodika, která v současnosti není v Evropě používána nebo velmi vzácně. Ale nemůžeme zakázat eh, tuto metodu, protože v budoucnosti se bude používat. Je to technika, která se vyvíjí. Klonování se bude zlepšovat. Nemůžeme zakazovat klonování. Možná eh, můžeme zakázat něco, co nemáme pod kontrolou. Například se můžeme eh, zaměřit na exporty do Evropy ze strany třetích států. Tam samozřejmě můžeme zakázat tento dovoz, pokud tam není vysledovatelnost. V konečném efektu bych řekla, že bych eh, osobně se k tomu vyjádřila tak, že bych zakázala první generaci, ale není možné zakazovat eh, potomky těchto klonovaných zvířat. A tak, jak to uvedl pan komisař během svého slyšení, bylo by možné zde připravit oddělení návrh. To je tedy to, co bych já navrhla. Jako spotřebitelka bych byla spíše znepokojena špatně proskoumaným nanomateriálem než potravinou získanou z klonovaných zvířat. Takže jediný problém, který mm, vlastně byl vyvolán v souvislosti s touto legislativou, je problém klonovaných zvířat ne z vědeckých důvodů, ale z důvodu etiky a z důvodu dobrých životních podmínek zvířat. To by ovšem neměl být definitivní argument pro schválení či zamítnutí eh, této legislativy. Místo zákazu by bylo vhodné abychom měli separovanou legislativu, oddělenou legislativu a komisař se zavázal, že předloží studii a návrh na toto téma. Myslím si, že je to rozumnější k současné situaci. Děkuji. Děkuji. Klinis Wilmut se přihlásil. Thanks very much, chair. Děkuji, pane předsedo. Dačana Sábu, naše stínová zpravodajka z frakce, tady dnes nemohla být, tak hovořím jejím, jejím jménem. Naše frakce SD e není spokojena s návrhem komise, protože tento návrh nezohledňuje některé z našich výstupů z prvního čtení. Jde konkrétně o potraviny sklonovaných zvířat, které jsou vyjmuty z pole e, působnosti a jde o to, aby komise přišla se samostatným návrhem nařízení, které by je zakázalo. E, proto tedy naše spravodajka, stínová spravodajka, navrhuje, aby tento náš návrh byl znovu Eh, znovu přijat. Nicméně paní Sabo jde ještě dál a chce, aby v tomto nařízení se objevil plný zákaz potravin sklonovaných zvířat. A pak jde také o potraviny sklonovaných zvířat ze třetích států. Já vím, že už tady toto bylo u určitých specifických produktů, ale chtěla bych vědět, co si komise myslí o tomto konkrétním tam, tématu. E, naše stínová zpravodajka obecně sdílí e, stanovisko e, zpravodajky Liotár, především co se týče označování a zahrnování označování pro nanomateriály a geneticky modifikované produkty. Děkuji za pozornost. Důležitý je mimochodem tak také monitoring. Uh, děkuji. Bart ehm, Děkuji, děkuji pane předsedo. Nejdříve chci poděkovat paní zpravodajce, která stejně jako v prvním čtení odvedla skvělou práci a spolupracovala skvěle se všemi frakcemi. To je také vidět na základě výsledku hlasování, kde bylo dosaženo vysoké většiny. Ale se stanoviskem rady nejsme spokojeni. Spravodajka správně řekla, že rada byla v některých bodech střícná ale pro naší frakci, frakci zelených, tady máme ještě tři otevřená témata. Za prvé je to klonování zvířat, o tom již se dostatečně hovořilo. My dále podporujeme přístup a stanovisko zpravodajky. To znamená, že my se zasazujeme pro zákaz a také pro oddělené právní předpis. U nanotechnologie tady podporujeme pozměňovací návrh 81. Rada nám vyšla z části vstříc, což je dobré. A za třetí je to také označování potravin z GMO které si myslím se měly dostat do jiného předpisu, ale myslím si, že po eh, mocí pozňovacího návrh osu, návrhu 82 bychom mohli naše stanovisko potvrdit. My nemáme pocit, že bychom měli po, předkládat další pozměňovací návrhy, budeme podporovat přístup zpravodajky. Ano, děkuji. A nyní další eh, přihlášky o slova Petr Líze. Děkuji. Mně se zdá, že téma klonování zvířat je nejdůležitější, eh, o kterém bychom měli hovořit. Ostatní názory můžeme akceptovat. Já tady chci upozornit na jeden důležitý bod. Samozřejmě existuje chov zvířat a rostlinná výroba, ale myslím si, že se můžeme shodnout na tom, že když hovoříme o ochraně zvířat, tak máme na mysli na ně, něco jiného než ochranu rostlin. U ochrany rostlin se jedná o ochranu rostlin před škůdci a o také dobrý růst rostlin. A u ochrany zvířat se jedná o zabránění utrpení zvířat. To je jasné a toto vyplývá také ze smluv EU, že bychom měli chránit zvířata před utrpením a že to je také pr- právní statek Evropské unie. A právě proto bychom měli o klonování zvířat diskutovat dále, než to učinila Rada. Chci upozornit na to, že Evropská komise zřídila poradenskou kupinu pro o etické otázky a tato skupina není nějak konzervativní, ale zaujala velice eh, konzervativní stanovisko vůči klonování zvířat pro výživu. A také Evropská komise Eh, zpracovala různé zprávy, také na, tom, na těchto zprávách se podílel Evropský parlament a v těchto zprávách jsme se vyslovili pro zákaz klonování zvířat a také pro zákaz dovozu těchto zvířat má to být velice rozsáhlý e, zákaz. E, odehrály se opravdu obšírné diskuse a nyní vzniká otázka, jak to můžeme prakticky realizovat. Tato odpověď není jednoduchá, tím se musíme zabývat do detailu. Komisař ve slyšení také řekl, že k tomuto tématu předloží zprávu a já si myslím, že bychom mohli legislativu urychlit, kdyby byl předložen konkrétní návrh. Otázka eh, VTO není úplně jasná. Samozřejmě to nebude jednoduché u VTO prosadit rozsáhlý obecný zákaz, ale podle současné legislativy existuje taková verze, že zákaz se dá vyslovit, jestliže toto požaduje veřejnost. A my jako EU bychom měli prosazovat názor, že ochrana zvířat by měla být tématem ve VTO. Většina smluvních stran VTO toto zatím neakceptuje, ale možná, že bychom měli zahájit diskusi o tomto tématu ve VTO, což by bylo dobré také pro naše zemědělce. Pila Ayuso řekla, že zastupuje svůj osobní názor. To, co já tady přednáším, je založeno na dvou hlasováních v EPP, což bylo hlasování k zprávě Periš, ale jak Kitoka a my jsme nyní také znovu diskutovali s kolegy z výboru pro zemědělství a to znamená, že naši definitivní pozici EPP musíme ještě zpracovat, ale myslím si, že budeme podporovat eh, stanovisko Katio Liotard, ale je důležité, aby komise začala pracovat. Parlament již několikrát vyzval komisi, aby začala pracovat. Komisař také zprávu přislíbil a myslím si, že tento problém nových potravin vyřešíme brzy, jestliže komise se dá do práce a předloží legislativní návrh. Jak dohloubky půjde, to je také otázka parlamentního postupu, také s radou ministrů, ale rada ministrů 20 Tři ministrů z 27 požadovalo tento oddělený návrh a to je jedno mm, značný signál Evropské komisi, což znamená, že komise opravdu musí předložit tento návrh odděleně. Děkuji Petr Líze, další je Richard Zeber. Tady uvidíme, jak na tom EPP je. Pane předsedo, vidíte, že EPP je velice demokratická strana s různými názory, ale tady mohu s panem Lízem plně souhlasit. Já si domnívám, že u těchto témat, především u klonování bychom měli zohledňovat ochranu zvířat a teprve na druhém místě bychom měli vidět ekonomické aspekty. Tady EU musí sehrávat kur, průkopnickou roli na mezinárodní scéně. Myslím si, že druhý tematický komplex se týká nanomateriálů a tady jsou vědecké otázky ještě důležitější než uklonování. Tady je třeba ještě více zkoumat a bádat tak, aby spotřebitelé měli jistotu. Já se domnívám, že toto je ústřední téma. Tady je třeba také uplatňovat princip obezřetnosti, který musí být dlouhodobý a nesmí se střílet od boku, což považuji za nebezpečné. Tady komise musí dělat další úsilí, aby nabídla eh, bezpečnost potravin a bezpečnost pro spotřebitele. Za tři třetí je důležité také jasné označení, označování. E, lidé jsou znejištěni e, a nejsou si úplně jisti a proto musí mít správné označení potravin, aby si mohli také vybrat nezávadné potraviny. Proto očekávám od nové komisy, od nové komise, která nám slíbila, že předloží co nejdříve nové návrhy, protože tady se práce trošku zastavila, takže já nyní skutečně doufám, že nová komise se do toho opravdu pustí s vervou. Ano, děkuji. Oresta Rossi. Ano, děkuji, pane předsedo. Eh, tento text je velmi zajímavý z hlediska těch jednotlivých aspektů, o kterých hovoří. Souhlasím se stanoviskem paní Liotár, co se týče zákazu uvádět na trh eh, potraviny sklonovaných zvířat. Myslím si, že je nezbytné pedlivě eh, sledovat tyto produkty. Co se týče nanomateriálu, také souhlasíme se spravodajkou. To vše by mělo být vedeno na značení. A co se týče potravin z třetích zemí, tam samozřejmě je požadavek na přizpůsobené kontroly. Ještě bych chtěl vyjádřit další znepokojení a byl bych rád, kdyby komise mohla na tuto otázku zareagovat. Jedná se o článek 29. Víte, že stanovisko rady hovoří o tzv. tradičních zvířatech pocházejících z třetích zemí. Pokud eh, tato zvířata jsou na seznamu, tedy těch tradičních výrobků a jsou uváděny na trh EU, měly by být eh, schvalovány za stejných podmínek jako v případě eh, experimentů, které předcházely bezpečnému používání těchto zvířat nebo těchto potravin. Tady není odvolávka na chráněná zvířata. Ovšem je tu problematika například želvího masa. Když jste v Hongkongu, tak tam najdete například želví maso jako potravinu, která je potom připravována kulinářsky, nebo třeba vlaštovky, nebo jiné druhy, eh, například eh, některé eh, produkty pocházející z tigrů. Takže to jsou jistě tisícileté zvyklosti, ovšem u nás je toto zakázáno. Stanovisko rady by mělo být vyjasněno z hlediska těchto typů eh, potravin. Je nepřípustné, abychom tedy mohli vyloučit eh, kontroly u masa, které pochází ze chráněných druhů, anebo také z některých chráněných rostlin z třetích zemí a mohlo by to totiž ohrozit eh, vyhynutí některých druhů v jiných částech světa než je náš. Další otázka se týká pozměňovacího návrhu 25. Tady bych byl také rád, kdyby komise vyjádřila své stanovisko a vysvětlila způsob, jakým chce interpretovat tento pozměňovací návrh, protože někdy se tam objevují také chyby překladu. Hovoří se tady o pokusech eh, na zvířatech. Samozřejmě souhlasím s tím, že tyto pokusy by měly být praktikovány pouze, pokud je to naprosto nezbytné. Ale pokud jste odborníkem eh, v lékařské vědě, tak víte, že některé pokusy musí být povinně realizovány na zvířatech, kde je určitá analogie s lidskými bytostmi. Jinak je tady totiž nebezpečí, že Mm, se bude experimentovat s novými léčivy na lidech a to si jistě nepřejeme. E, mě tady znepokuje, že se zde uvádí, že e, prosím, aby e, řečník poněkud zpomalil svůj rytmus. Tady se hovoří o dvojích pokusech, ale není upřesněno, o co se jedná. Co to znamená? Znamená to, že laboratoř vyvolává vlastně zbytečně určité utrpení, protože se musí několikrát opakovat stejný experiment. Samozřejmě takovým situacím se musíme vyhnout. Nebo to znamená, že není možné mm, realizovat eh, tento dvojí experiment tak, jak to vyžadují některá združení i na zvířatech. Pozor, ale v některých případech je naprosto nezbytné, aby stejné zvíře bylo podrobeno stejnému experimentu. Mám na mysli zvláště chemioterapii a některé terapie v případě nádorů. To znamená, nesouvisí to s prvním nebo druhým podáváním těchto e, léků, ale souvisí to s nezbytností opakovat tyto postupy, protože se třeba znovu objeví e, nádor a ten lék se musí použít v různých fázích tohoto experimentu. Samozřejmě, že to může vyvolat negativní dopady. Pokud by bylo možné se vyhnout tomu, aby se opakovaly tyto experimenty na zvířatech, tak by to bylo dobré a tyto případy se musí bedlivě sledovat. Ovšem, pokud se bude aplikovat tento systém na lidech, tak eh, vlastně zaznamenáme reakce až na druhém nebo v případě třetím podávání těchto léků, pokud se znovu otvař, eh, objeví eh, nádor. Takže tady musíme to bedlivě rozlišovat. Může být recidiva rakoviny nebo nádoru u lidí a tam nevíme, jaká bude reakce. Takže eh, v tomto případě je to nebezpečné a proto bych byl rád, aby komise to promyslela a nějakým způsobem se k tomu vyjádřila. To jsou tedy dvě otázky, které mi připadají nejvíce choulostivé. Jednak je to otázka dovozu z třetích zemí v případě eh, těch takzvaných tradičních výrobků, co to znamená, a za druhé zákaz dvojího experimentu na zvířatech. Pokud interpretuji eh, správně tyto věci, mohlo by to vést k závažnému poškození lidského zdraví. Děkuji. Děkuji. Tady mm, budeme se tedy dožadovat informace ze strany komise. Eh, máme tady ředitele DG Sanko, který jistě zareaguje na ty jednotlivé otázky ohledně klonovaného masa, a potom také zareaguje na tento návrh odlišného nebo separátní legislativy, potom dvojí pokusy v případě testů a jistě jste také zaslechl eh, připomínky k nanomateriálům, takže máte slovo. Oui, merci, monsieur le président. Oui, je voudrais tout... Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl reagovat na eh, různá vystoupení. E, Eh, která zmínila stanoviska komisaře Daliho. Víte, že před jmenováním kolegia komisařů eh, tehdy eh, slíbil, že komise přijde s návrhem zprávy před koncem roku 2010 o klonování, kterou předloží jak radě, tak parlamentu. Samozřejmě, že pan komisař chce tento svůj slib my jsme teď ve fázi konzultací a členové vašeho výboru e, budou e, samozřejmě e, také vyslyšeni naším komisařem i k této otázce. Takže v současné době konzultujeme s jednotlivými zúčastněnými stranami a samozřejmě se všemi subjekty toho potravinového řetězce, s vědci a výzkumnými pracovníky, abychom někdy počátkem léta, v červnu, v červenci dospěli k stanovisku, tak abychom ho mohli v té příslušné zprávě předložit. A teď bude tato zpráva již obsahovat určitá legislativní Eh, určité legislativní návrhy, to zatím není jasné. To bude teprve výsledkem těch dlouhých konzultací, které se odehrávají a budou pokračovat až do července. Nicméně ta zpráva zmapuje situaci v oblasti klonovaných zvířat v Evropské unii a vy sami víte, že jich je již určitý počet. Většinou jde o hovězí eh, dobytek eh, či o koně, není jich příliš mnoho, jsou to zvířata vysoké genetické hodnoty, případně u konňů jde o eh, závodní koně a nejsou to tedy zvířata, jejíž maso by mělo vstoupit do potravinového řetězce prozatím. Víte také, jaké je stanovisko komise, která tvrdí, že pouze klonovaná zvířata musí být eh, vnímána jako takzvaná nová zvířata a komise nezdílí návrh rady, eh, která říká, berme nová, eh, nové potraviny také jako e, potraviny, které jsou nejenom z klonovaných zvířat, ale také z jejich potomků, to znamená z té první generace e, klonovaných zvířat. Tato první generace je tedy výsledkem určitého, e, určité rozmnožovací metody, která je tedy vnímána jako konvenční, tradiční, ať už se jedná o umělé či klasické oplodnění. Naše stanovisko bylo vždycky jednoznačné. Vnímejme klon klonovaná zvířata pouze jako zvířata nová a tato nová zvířata musí projít hodnocením, vědeckým hodnocením Evropské agentury pro bezpečnost potravin. A teď k nanotechnologiím. V návrhu nařízení, o kterém teď právě diskutujete, existuje definice tato definice vyplývá z prvního čtení, protože ona neexistovala v původním návrhu komise z června 2008. V čem spočívá problém? Je třeba si uvědomit, že tyto technologie se obrovsky rychle vyvíjejí a my v komisi e, s některými generálními ředitelstvími, kterých se to týká, ať už jde o životní prostředí, podnikání či výzkum, Eh, žádáme vědecký výbor, aby ukončil eh, takovou souhrnou všeobecnou definici nanotechnologií, která by byla jasná, jednoduchá a prosazovatelná. To znamená, aby bylo možné ji eh, kontrolovat, kontrolovat její eh, aplikaci, její implementaci ve členských státech pokaždé, když budou uváděny na trh nové potraviny a také pokaždé, když dojde k dovozu nových potravin z třetích států. Je třetí, aby tato definice byla také Eh, ještě doplněna eh, nějakým eh, režimem kontroly, protože bez kontroly je definice něčím, co opravdu nemá velký důsledek, velký účinek. A to si nepřejeme. My chceme takovou definici, která by byla snadno kontrolovatelná příslušnými kontrolními orgány, aby tyto mohly případně zakázat uvedení na trh určitých eh, novo, nových potravin, které by obsahovaly nanotechnologie, či byly, eh, vznikly díky nanotechnologiím, ale nebylo by to tak na nich označeno. Vy dobře víte, že tyto výrobky z nanotechnologií jsou již na úrovni kosmetických výrobků eh, předmětem povinnosti specifického označování, pokud tedy se zavádí na trh nový kosmetický produkt obsahující nanotechnologie, tak to musí být eh, v tom složení uvedeno a zároveň také probíhá diskuze u potravin ale za podmínky, opakuji, že to bude něco, co bude možno kontrolovat a e, to příslušnými kontrolními orgány členských států. A abych teď ještě odpověděl na to, co řekl pan Rossi ohledně želvího masa z Hongkongu, je zřejmé, že třetí státy, když chtějí vyvážet určité potraviny eh, z zvířat eh, chráněných umluvou CITES, eh, která chrání eh, ty zvířata, jimž hrozí vyhynutí, tak tyto potraviny, které jsou z masa chráněných zvířat, nemohou být uváděny na trh, jsou úplně vyloučeny. Prostě nebude možné jíst želví maso, pokud se jedná o želvu, která je předmětem umluvy CITES. Nejde ani o to, že by aby tady EPSA mohla něco hodnotit, aby tady tedy se takovéto maso mohlo stát e, součástí hodnocení, zdali ano či ne, jde o novou potravinu. Pokud je e, uvedeně zvíře e, zapsáno do jednoho či druhého seznamu přílohy umluvy, anebo pokud jde o vousy tygří, tak to prostě není možné v Evropské unii konzumovat. To je jasné, tady není o čem diskutovat. A co se týče výzkumu na zvířatech, vy dobře víte, že Evropská komise e, vydala celou řadu právních norem vyplývajících e, z pravidela 3R Replace, Restricted and Refine. To znamená, že veškeré e, experimentování, veškeré pokusy na zvířatech musí být postupně nahrazováno alternativními metodami, které nepotřebují e, živá zvířata pro tyto výzkumy, ať už jde o potkany či myši, a to nemluvím o kočkách či opicích. Když jsou tedy aplikovány tyto alternativní metody, které již existují, tak se dospěje vlastně i ke ekvivalentním výsledkům s e, testy z výsledky testů na zvířatech. Tento program postupného zavádění alternativního způsobu výzkumu je něčím, eh, pro co komise je velmi zapálená a eh, postupně tedy jde o eh, nahrazení experimentů na zvířatech tímto způsobem. A teď v poslední fázi se jedná o kontrol vlastně e, mušlí. E, tady se používaly právě myši, aby se e, testovala čistota mořských škeblí a to již eh, zdali nejsou tedy eh, ohroženy, znečištěny, eh, znečištěným mořem, ale to je teď nahrazováno chemickými látkami, takže se vlastně opravdu výrazně snižuje používání zvířat pro tyto účely a to vlastně všechno je součástí programu, který tady již několik let existuje a jehož cílem je omezit počet zvířat při testování. A toto je v tuto chvíli vše, pane předsedo, co komise může k věci říct. Děkuji vám. Děkuji, pane řediteli, za vaše stanovisko. Liberálové ještě nehovořili. Ta list Paříže se zřejmě opozdil. Máme ještě chvilku času. Ještě paní Litáš. Ano. A Schnellhard taky ještě chce hovořit, no samozřejmě, skvěle. Děkuji, pane předsedo, za vaši schovivavost. Samozřejmě, že já podporuji vynikající zprávu paní Liotár eh, při příležitosti, které jsme se několikrát setkali, abychom toto vše prodiskutovali. Co se týče nanotechnologií, ty jsou již zastoupeny v početných produktech ale nevíme, o jaké se konkrétně jedná, takže tady není ani označování, ani předběžné postupy autorizace. Rizika byla dostatečně zdůrazněna a některé nedávné studie ozřejmily rizika, například eh, nanomateriál jako je titan, stříbro dále nanokarbony byly také dokonce porovnávány s asbestovými nanovlákny. Já myslím, že to nejmenší, co můžeme udělat, je poučit se z minulosti a nepokračovat. Samozřejmě, že litujeme, že rada nezohlednila tato rizika. Je absolutně nutné, pokud chceme, aby evropští občané přistoupili na nanomateriály, aby zde proběhla studie ohledně těchto rizik. Klonování. Klonování vyvolává zbytečné utrpení zvířat, navíc poškozuje biodiverzitu. Rada samozřejmě chce připravit na řízení ohledně uvádění na trh těchto potravin a to předpokládá tedy autorizační povolovací řízení. Z toho důvodu je žádoucí, aby zde byla vytvořena, byl vytvořen specifický návrh, který by zahrnoval všechny aspekty klonování. A na závěr, pane předsedo, bych ještě řekla, že je nutné tedy eh, chránit pluralitu z hlediska expertí. Samozřejmě obezřetnost je nutná, ale nesmíme z toho dělat strašáka. Musíme to aplikovat seriózně, vhodně a seriózně. Za druhé, transparentnost. Je nutné, aby data, která slouží k vyhodnocení dopadů, byla eh, známá veřejně a byla otevřena vědecké oponentuře, tak jak to několikrát vyžadovala agentura. Potřebujeme transparentní posouzení, porovnání vědeckých názorů, ať jsou menšinové nebo většinové. Tak můžeme projednat inteligentně tuto věc. Co se týče expertízy, nestačí jenom spravovat konflikty. Expertní řízení musí být pluralistické, mnohoobarové a oponentní. EFSA musí spolupracovat s členskými státy, zohledňovat jejich stanoviska, reagovat na jejich námitky. Evropská agentura pro životní prostředí musí intervenovat z hlediska ekologických aspektů a neměla by ponachávat všechna tato témata EFSA. A nakonec, pane předsedo, měli bychom také pomyslet na etický dopad všech těchto témat. Schön, Herr Dr. Schnellhardt, bitte. Pan doktor Schnellhardt, prosím, děkuji, pane předsedo. Několik krátkých poznámek ke klonovaným zvířatům podporuji názor pana Lízeho. Já se domnívám, že tady bychom měli očekávat, že komise předloží separovanou směrnici. A tady se hrávají aspekty ochrany zvířat nejdůležitější roli. A my bychom měli prosadit naši pozici vůči radě. Jestliže pro tyto produkty budeme požadovat extra legislativu, tak bychom měli vzít na vědomí, že pro určité jiné produkty již oddělená legislativa existuje. To je například produkty z GMO, potom například eh, pozňovací návrh 82, že zví, že zde také musíme zohlednit zvířata, která byla krmena v krmivy z GMO a na to již existuje legislativa. A my bychom toto měli zcela jasně uvést. Pokud se týče těch nanotechnologie, tak já si myslím, že toto je velice důležitá technologie, která nabízí celou řadu možností. A já bych chtěl požádat o to, abychom u této technologie, která má hodně možností, zahájili zase uh, takovou diskusi s nádechem paniky. My samozřejmě musíme dbát na to, aby bylo všechno proskoumáno, ale již nyní vést diskusi o nebezpečnosti, tak to si myslím, že je zbytečné. Týká se to pouze produktu, kde byla z, z, změněna velikost molekul. A tady bychom měli být optimističtější a také diskutovat pokrokově. Děkuji. Sí. Um... Ehm, Děkuji, komise. Chce se k tomu vyjádřit ještě jednou komise? Oui, un grand merci, monsieur le président. De... Děkuji, pane předsedo, za to, že vydáváte slovo. Já bych chtěl jenom doplnit vystoupení paní Lepáš k nanotechnologii, o které hovořila. Říkala, že je zastoupená v mnoha výrobcích. Pravdou je, že nanotechnologie jsou výrobcích, které jsou výsledkem inovace. Průmysl se velice rozvíjí v tomto smyslu. A v těch průmyslových výrobcích máme již určitý počet těchto výrobků. Například pneumatiky všech vozů jsou vyráběna díky nanotechnologiím. Ale u potravin, podle informací, které nám byly předány národními orgány 27 členských států, jsou to informace, které nám byly poskytnuty také představiteli potravinářského průmyslu a také BEC, to je mm, Asociace evropských spotřebitelů. Neexistují ještě nanotechnologie, které by byly zastoupeny v potravinách na komunitárním trhu. Existuje to v některých třetích státech, například v USA. Ale pro nás je jasné, že tyto výrobky i když ještě neexistuje definice v té staré eh, úpravě nových potravin, tyto nanotechnologie, jakmile proniknou do potravin, tak změní výrazným způsobem povahu těchto potravin. To neexistovalo ještě před rokem 1997. A toto je tedy vnímáno jako nové potraviny. To znamená, že by mělo dojít k posouzení ze strany EFSA a dnešnímu datu žádný tento požadavek nepadl. Takže my můžeme říci racionálně, že na komunitárním trhu zatím nejsou potraviny, které by obsahovaly nanotechnologie. Existují potraviny, které byly již zadrženy na hranici, pocházely z třetích států, byly zadrženy národními orgány členských států, obsahovaly tedy nanotechnologie, byly tedy zpětně zaslány do původních států a znovu opakuji, my máme tedy rozumné ujištění, samozřejmě nemůžeme kontrolovat vše, komise neví všechno, ale máme rozumné ujištění v tom smyslu, že na komunitárním trhu nejsou potraviny, které by obsahovaly nanotechnologie. To je upřesnění, které jsem chtěla adresovat paní Lepáš. Ja, in der Tat als... Ano, když byl v listopadu výbor ve Washingtonu, tak jsme slyšeli, že nanotechnologie v USA je považována za technologii budoucnosti a je velice podporována na všech úrovních. A my chceme v Evropě přesně vědět, co budeme dělat a zdali je to bezpečné či nebezpečné. A komise a EFSA nám musí dát k dispozici příslušné podklady. Paní Liotard, prosím vás o vaše stanovisko. Ja, dank u wel. Ik wil eh, in eerste instantie alle schaduw... Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat všem stínovým zpravodajům, kteří si dnes vzali slovo a také všem ostatním kolegyním a kolegům, kteří přispěli do diskuze. A rovněž bych eh, vám chtěla poděkovat za skvělý duch eh, spolupráce, eh, který převládal během práce kolem prvního čtení a myslím, že i dnes vidíme, že tento parlament je v podstatě dost jednotný v této otázce a do značné míry se domnívám, že jsme vlastně převzali to, co bylo rozhodnuto v roce 2008. Já se tomu e, těším a myslím, že máme solidní základ pro vyjednávání s radou a komisí. A každopádně doufám, že budu moci i nadále počítat s podporou jedněch i druhých. Jsem toho názoru, že je důležité, abychom co nejdříve ukončili práci nad tímto tématem, tím spíš, že konstatujeme, že nanotechnologie, které cházejí dramatickým růstem, jsou tady čím dál tím více přítomny. Pak je tady otázka klonování a nové technologie pro eh, a nanotechnologie pro nové potraviny budou významným tématem i do budoucna. Komise tedy říká, že zatím tyto Eh, produkty na trhu nejsou produkty eh, s nanotechnologiemi. Já nechci teď eh, tuto debatu rozkrývat znova. Sice mám určité pochybnosti, ale dobře, jestli je tomu tak. A pokud je tomu tak, tak je třeba se opravdu ujistit, že i do budoucna budou bezpečnostní aspekty vzaty v úvahu a že spotřebitelé budou chráněni proti excesům. A doufám, jak jsem již řekla, že brzy eh, dospějeme k nějaké schodě. Nicméně ještě bych chtěla eh, Evropskou komisi upozornit na to, že ona hraje zcela klíčovou roli v tomto procesu, v tom smyslu, že Evropský parlament eh, ve své velké většině říká, my chceme specifický právní eh, nástroj, který by se zabýval otázkou masa či produktů sklonovaných zvířat a jejich uvádění či neuvádění na trh. A já trvám i na tom výrazu neuvádění, takže tady je vůle po tomto specifickém právním nástroji a celá řada členských států již naznačila, že si přejí specifické e, soubory pravidel o klonování. Já doufám, že tady nevznikne nějaké vákuum v to legislativě, nějaké prázdné e, místo. To by mělo veliký a záporný dopad. Myslím si, že tato rozprava je zajímavá, že je velmi e, bohatá a trvám na tom, aby komise přišla co nejdříve s konkrétními návrhy ohledně klonování zvířat. A také věřím, že u nanotechnologií technologií zaznamenáme pokroky v oblasti legislativy. Jsem ostatně ráda, že tady bylo řečeno, co zaznělo o eh, experimentování na zvířatech a především na zvířatech chráněných. Tyto věci musí zaznít jasně a já doufám, že v červenci celé toto téma ukončíme. Děkuji za pozornost. Děkuji zpravodajce ano, my toto téma již známe a vidíme, že je zde poměrně velká schoda. My také chceme, aby tento zákon byl schválen, protože je důležitý jak pro průmysl, tak i pro spotřebitele. Pot Pozně, lhuta pro pozňovací návrhy je 13. duben v poledne, tak abychom mohli hlasovat v květnu a aby se tato zpráva dostala na plenárku v červnu. Pan komisař přijde v 11, nyní si uděláme přestávku. Kolegové, prosím, vraťte se v 11 hodin, protože se bude jednat o náš pracovní program pro toto volební období.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 Kolegyně, kolegové, vítám vás zpět. A nyní máme na pořadu jednání bod číslo 13, výměna názoru s komisařem pro životní prostředí Janešem Potočníkem, kterého tímto mezi námi srdečně vítám. Ještě si dobře vzpomínáme na slyšení, než byla parlamentem komise zvolena. A já také vítám generálního ředitele, který zůstal, to je pan Falkenberg, kterého známe velice dobře z debaty o klimatu v době před Kodaní. Pane komisaři, srdečně vás vítám v našem výboru Envy. My jsme již se zmínili o určitých tématech při slyšení a nyní již uběhlo několik měsíců a my Eh, jsme velice zvědaví na váš program na, pro budoucnost a těchto 1,5 hodin bychom chtěli využít pro výměnu názoru, tak abychom hovořili o důležitých tématech v oblasti životního prostředí v EU. Bez dlouhého úvodu vám nyní předávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Everybody, honorable and gentlemen. Dámy a pánové, nejdřív vám, vám děkuji za možnost přijít dnes zde mezi vás, tak jak již Jo, zmínil, několik měsíců či týdnů oběhlo, uběhlo od slyšení a já vám nyní chci poděkovat za důvěru, kterou jste ve mě vložili my jsme již udělali jistý pokrok v určitých tématech, jako je REACH a také obchodování s ohroženými druhy. Já vám dám aktuální informace o tomto, ale dnes mám také možnost s vámi sdílet, jak hodlám implementovat svou vizi v, tomto, v této příslušné oblasti budoucnosti. My jsme Eh, velice angažujeme také v Lisabonské strategii pro zaměstnanost a růst a ve srovnání s předchozí, předchozí strategií eh, Evropa 2020 se velice zaměřuje také na využívání životního prostředí a také různých zdrojů pro růst a zaměstnanost. My jsme také měli různé zajímavé diskuse a na ty se můžeme dále zaměřovat. Když hovoříme o trvale udržitelném rozvoji, tak je to, stali se máme zaměřit na růst či ne. Myslím si, že by bylo nezodpovědné v dobách, kdy máme velkou nezaměstnanost a také velké problémy v hospodářství, kdybychom se nezaměřili na zaměstnanost a růst. Ovšem na druhé straně by bylo stejně nezodpovědné, kdybychom si nepoložili otázku, jaký růst chceme a jaké pracovní příležitosti si představujeme. E, strategie EU 2020 tyto dva Eh, prvky zdůrazňuje správným způsobem. Odhaduje se, že v roce 2050 bude na světě 9 miliard lidí a zdá se, že nemáme dostatek přírodních zdrojů, abychom to, tento růst zvládli. A to znamená, že musíme zásadním způsobem změnit naše výrobní modely a spotřební modely tak, aby toto planeta unesla. Toto je velká změna, a zde také můžeme eh, vykonávat velké eh, plány. A to, jaké jsou mé plány jako komisaře na následující léta. Ve svém slyšení jsem stanovil tři priority. To je, aby abychom měli silnější zdroje, také abychom působili trvale udržitelně a abychom také efektivně implementovali environmentální e, strategii. Já používám zde také přístup cestovní mapy a hodlám vycházet z, ro, z plánu pro rok 2010 a 2011. Nyní bych vás těm, s tím chtěl seznámit. Nyní z plány na rok 2010. Růst je důležitá součást strategie EU 2020, ale k tomu nedojde, jestliže nebudeme se řádně starat o přírodní stroj, zdroje. Například je to dřevo, voda, také kontrola eroze a také přírodní rozmanitost velice eh, přispívá k našemu hospodářství a k dobré prosperitě našich občanů. My musíme se řádně starat o naše zdroje, jinak je budeme muset nahradit umělými zdroji, což stojí hodně peněz. <clears throat> Ale přesto, že se velice snažíme, tak dochází ke snižování biodiverzity zvýšují se, zvyšují se počty obyvatel a toto ohrožuje životní prostředí a hrozby e, s tímto ruku, v ruce jdoucí se zvětšují. <clears throat> My máme naši vizi post 2010 eh, a toto je velice důležitý milník, jak reagovat na tyto výzvy. Také se hodláme eh, připravit na mezinárodní jednání v Nagoji ke konci tohoto roku. Tam hodláme také působit globálně. Já se těším, že se dozvím vaše názory o této záležitosti. Já také budu se ze všech sil snažit, abychom měli eh, dobrou, trvale udržitelnou strategii v Nagoji o eh, biodiverzitě. Tato strategie je také součástí pracovního programu na tento rok úspěšná biodiverzitická strategie také se bude projevovat v jiných iniciativách EU a bude začleněna do dalších klíčových strategií. Také musíme mít dispozici příslušné financování. My budeme muset všichni na to pracovat v následujících měsících. Nicméně eh, chránit eh, naše přírodní bohatství nebude postačující. Potřebujeme samozřejmě ambiciozní růst, ale rozumný růst a je třeba v tomto směru pracovat paralelně na těchto otázkách eh, s eh, problémy biodiversity. Ekoindustry, ekoprůmysl je jeden z nejrychleji rostoucích sektorů v Evropě, ale my potřebujeme napříč hospodářskými oblastmi v tomto směru být být mnohem iniciativnější, vytvářet nová odvětví a zelené technologie musíme přivést do větší praxe. Je pravda, že potřebujeme eh, lepší způsob hospodaření s odpady a také eh, recyklování znamená nové podnikatelské mody, eh, modely, ne pouze nové recyklovatelné, te, recyklující technologie. Potřebujeme nové čisté průmyslové sektory a ne pouze takové technologie, které by čistily to stávající, co děláme. Potřebujeme prostě v řadě oblastí nové modely ekoinovace a také vytváření e, záměrů pro e, podnikání v této oblasti, e, lepší pobídky pro zadávání ekozakázek a v tomto směru musím říct, že jsem se již dohodl s doktorem Mayer Kramerem, který byl v posledních dvou vládách v Německu odpovědný za Eh, inovace a eh, nový, eh, nová průmyslová odvětví, že bude mým osobním poradcem v té oblasti, kterou bych stručně nazval ekoinovace a v roce 2011 se budeme zabývat ještě dál e, otázkou ekoinovací v příštím roce. Chceme již přijít s konkrétními plány, abychom prokázali, že Evropa si je schopna e, postačit se svými zdroji. E, to je něco, co chybí v Lisabonské agendě. Musíme více a lépe využitkovat eh, své zdroje a zajistit jejich větší efektivitu. To samozřejmě jde ruku v ruce s růstem produktivity. Na eh, této, eh, na, na této stránce, kterou bohužel nevidíte, vidíte, nevidíte, vidíte, jak si vedou země, které své zdroje využívají efektivněji, účinněji je to možné. Druhý argument je, že Evropa je čím dál tím závislejší na zdrojích zvenčí a že se tím pádem dostáváme do strategické eh, nevýhody. To samozřejmě je konzistentní s tím, jaká je situace, ale podnikatelé nám dávají jasně najevo, že eh, užívání přirozených zdrojů, zelené infrastruktury a efektivnější využívání všech zdrojů je nejlepším eh, proti útokem. Eh, to dává smysl, dává to smysl z hlediska čisté logiky i z hlediska hospodářských zájmů. A v neposlední řadě Eh, budeme potřebovat eh, toto všechno vzít na vědomí v situaci, kdy budeme muset ještě úsporněji hospodařit. Eh, já volám po revoluci zdravého rozumu, abychom využívali to, co máme k produkci větší, ale udržitelné. Musíme lépe plánovat, lépe promýšlet, lépe recyklovat, lépe znovu využívat uži, e, účinnost e, zdrojů, myslím, e, se musí aplikovat nejenom na základní suroviny, ale od dřeva přes vodu a základní suroviny až k dalším zdrojům. To je všechno nutné pro naši ekonomiku, pro dobré a lepší životní podmínky nás všech. Jinak to nebude udržitelné. My potřebujeme vytvořit takové hospodářské podmínky, které budou znamenat eh, stimul eh, pro účinnější využití eh, základních surovin. A proč jsou tyto hospodářské podmínky tak důležité? Pokud se podíváme o tři, čtyři desetiletí zpátky, tak si asi vzpomeneme, že jsme byli hluboce v takzvané energetické krizi. Tehdy byly zdroje energie nákladné a to všechno samozřejmě samozřejmě hodně vedlo k lepšímu investování do rozvoje, do výzkumu a vědy. To vše bylo velice na pořadu dne. Pak eh, krize opadla a my jsme E, žili e, v nějakých tří, e, po nějaká tři, čtyři desetiletí v iluzi udržitelnosti. Ta udržitelnost nenastala. My teď máme před sebou problémy, které řešit musíme. Jedná se o klimatické změny a všechny další jevy, které klimatické změny provázejí. Takže já si myslím, že toto jsou všechna, všechno sdělení obrovsky důležitá. Vždy musíme začít u těch základních věcí, o zá, od základních informací informací. Já eh, tady eh, mám k dispozici celou řadu nástrojů, ale už činnost v oblasti využívání energií je opravdu průřezovým tématem. Do, eh, musí se dostat do každé jednotlivé činnosti na té nejnižší úrovni. A to je důvod, proč Evropská strategie 2020 je přesně tím správným krokem. Na evropské úrovni budu muset eh, těsněji spolupracovat se svými kolegy, především eh, s komisaři, kteří jsou zodpovědní za obchod, výzkum, eh, strukturální politiky, inovace a životní prostředí. Budeme potřebovat eh, přijmout eh, takové mechanismy, které zajistí dobrý monitoring a vedení. My ovšem nezačínáme od zeleného stolu. My tady máme celou řadu iniciativ, eh, program udržitelného rozvoje, politiku udržitelného rozvoje, celou řadu dalších nástrojů a řada členských států tady může přicházet s dobrými zkušenostmi a příklady. Co je tedy klíčové. Chci nejprve získat podporu takové zastřešující iniciativy, která by zastřešovala alespoň tyto cíle udržitelné režimy spotřeby spravedlivé ceny, které by odrážely skutečnou hodnotu našich energetických zdrojů, zvýšit poptávku po zelených technologiích a zelených produktech ve veřejných zakázkách, lépe chápat ekologické stopy během životnosti výrobků, dále eh, nahrazovat ty nejhorší z hlediska životního prostředí produkty na trhu, ještě zlepšit politiky eh, recyklace a eh, dalšího užívání. Jediný zdroj který skutečně je, eh, doufejme, v ne, konečné kapacitě k dispozici jsou naše mozkové závity a proto já doufám, že se nám podaří přijít se správnými návrhy. V roce 2011 se také vlastně dokončí hodnocení šesti eh, programů pro životní prostředí a jedná se tedy o zprávu od Evropské eh, agentury pro životní prostředí v neposlední řadě a my se eh, opřeme o tyto výsledky pro naši práci v roce 2011 a rovněž e, e, jde o rozhodnutí sedmého rámcového environmentálního programu, která budou vyplývat ze stávajících analýz. V roce 2012 e, tak tam se naše plány již teď začínají formovat. Voda bude v úhlu našeho pohledu zásadní prioritou. A biodiverzita, hospodářské aktivity a dobro nás všech bude záviset na dostatečných zdrojích vody. V roce 2012 eh, chci předložit návrh, eh, který se bude zabývat právě eh, tímto tématem budeme mapovat úspěchy členských států v dodržování příslušných komunitárních právních norem, zabývat se zdroji vody a dosahem toho, do jaké míry ostatní eh, eh, komunitární nástroje přispívají ke splnění našich cílů v této oblasti. A pak e, samozřejmě budeme mapovat úspěchy e, komunitárních e, legislativních nástrojů přijatých v posledních letech, ať už se jedná o vzduch, půdu a tak dále. 2012 bude také rokem stimulace zelených inovací a růstu. V tomto směru máme ještě velké pole působnosti. Tady se budu soustředit především E, na to, aby se e, zabránilo nedodržování právních norem ze strany členských států. Budeme jim pomáhat při dodržování norem, ale já nebudu váhat e, bych a, a budu pohánět členské státy k odpovědnosti, pokud to bude nutné, i silovými prostředky a právě jsme vlastně zahájili i soudní řízení eh, vůči konkrétní zemi v den výročí přijetí eh, některých těchto právních norem a myslím si, že to je správný, správný signál. A musíme Eh, podporovat zelený růst, zelenou ekonomiku i dalšími kroky. Nemohu je všechny zde vyjmenovat, ale je jich celá řada. Eh, v tomto roce se budu zabývat eh, řízením zprávou oblasti bio, odpadu, likvidních paliv a také tím, jak je dodržováno, eh, jak, je, jak jsou dodržovány normy eh, v oblasti zacházení s kadmiem v bateriích a tak dále. Pak je tady otázka eh, směrnice o vodě a dalších aktualizací. To jsou všechno věci, ve kterých budu potřebovat konkrétní a účinnou pomoc i z vaší strany. Eh, půjde o to, jak eh, vlastně i eh, v oblasti třeba společné zemědělské politiky, společné politiky v oblasti rybolovu věci přeformulovat a jak je nasměrovat i ve světle diskuzí o nových finančních výhledech neposlední řadě je tady ještě celá řada rozpracovaných legislativních otázek a já se těším na to, jak s vámi, s radou a příslušnými předsednictvími e, otázky jako e, nezákonná těžba dřeva a další e, budou posunuty směrem ke druhému čtení. Roz, biocidy, E, to jsou další otázky a úspěch bude záviset nejenom na mých návrhzích, ale samozřejmě také na tom, jak k ním přistoupí Evropský parlament a Evropská rada. My tady máme unijní strategii 2020, která je velmi důležitá, ale sama o sobě určitě nestačí. Je zásadní, abychom e, vzali e, tedy tuto příležitost pevně do rukou a využili ji. Potřebujeme pracovat ruku v ruce, potřebujeme být nesmírně aktivní a ne e, spoléhat pouze na to, co e, je na papíře. Já e, doufám ve vaši podporu ve všech těchto snahách. Má kancelář pro vás bude vždy otevřená. Děkuji za pozornost. Ja, vielen herzlichen Dank. Äh. Srdečné díky pane komisaři, za tuto filozofii nebo vizi z hlediska účinnosti zdrojů v Evropě. To je celý balíček myšlenek a opatření. Takže je tady velká zvědavost, máme 25 řečníků, to znamená, že za chvíli dám slovo kolegům, aby se mohli vyjádřit. Každý bude mít dvě minuty, jinak to nejde. Pan Richard Seber začne jako dobrý příklad, jako koordinátora. Voda je skutečně prominentní téma. Přesně tak. Komisář byl již velmi dobrý na slyšení, teď je ještě lepší za tuto krátkou dobu je vidět, že skutečně generálnímu ředitelství propůjčil nový impuls a zazněly tady nové myšlenky, které jsou velmi vítány z hlediska vody. Mám konkrétní otázku. Teď se zabýváme prováděním směrnice ohledně vody. A tady jsou velké rozdíly mezi členskými státy, zvláště z hlediska využívání vodních elektráren. Německo, Rakousko například mají velice úzká kritéria z hlediska udržitelnosti a z hlediska ochrany životního prostředí. Vidíte tady nějakou možnost v rámci nějakých ustanovení zajistit level play, tak, aby tady neexistovaly tyto velké rozdíly, protože samozřejmě to vede také k velkému neklidu z hlediska eh, využívání vodních elektráren. Takže tady by měla komise fungovat jako vyrovnávací instituce. Ve vaší prezentaci jste vyjádřil spoustu dobrých ideí, ale nehovořil jste vůbec o komunikaci. Víte, že ekologická politika se vyznačuje vizemi. A vize znač, znamenají, že musíme změnit způsob života občanů. Jak je můžeme zapojit? Můžeme mít dobré myšlenky, ale lidé nechtějí s námi jít dál. Možná byste mohl trošku rozvést, co chce komise učinit z hlediska komunikace a jak to poslání a e, tyto signály přenést na občany. GMO, tedy geneticky modifikované organismy, to je další důležité téma. Risk assessment, zvláště z hlediska těchto GMO, spadá také do vašeho portfolia. Jak chcete tady postupovat, aby tato část byla také pokryta z hlediska životního prostředí? Vidím, že přesně dvě minuty jsem dodržel. Děkuji mnohokrát, Linda McKeown. Yes, Commissioner, thank you. Děkuji, pane komisaři, máte pravdu když se hodláte také zaměřit na koze, koexisten, konsistentnost politik. Když si vzpomenete na 70. léta, tam jsme chtěli efektivní politiku, ale dnes, eh, tenkrát jsme se také zaměřili na eh, klimatizaci a eh, také plítváme energií, protože neustále chladíme v Evropě a často to vůbec nepotřebujeme. Takže máte pravdu, že je třeba účinně využívat veškerých energetických zdrojů. Budete mít také naši podporu například tak u rybolovu, tak aby se respektovalo životní prostředí vy jste se zmínil o třech klíčových oblastech, ale zatím jsme se nedozvěděli nic o vaší vlajkové hlavní iniciativě. Co bude například také dělat EU v oblasti biodiverzity. My neustále hovoříme jenom o tom, že je to důležitá oblast, ale nevíme, co budeme dělat. A potom také čistota vzduchu. Hodláte se také zabývat a zaměřit se na výzkum vzduchu uvnitř budov? Já si myslím, že to je také důležitá věc. Děkuji. Chris Davis. Uh, v tomto kole bych chtěl dát, pane předsedo, slovo kolegovi Brandymu. Děkuji, Krysy. Já jsem chtěl poděkovat komisaři za poměrně jasnou prezentaci a za jeho slova. Myslím si, že ten program je poměrně ambiciozní vy jste požádal o naší pomoc a myslím, že ji opravdu budete potřebovat. Jedna věc, která mě udělala radost, eh, byla ta, že vy jste znovu začal s významem biodiverzity a moje otázka je eh, spojená eh, s mou zkušeností z, před dvěma týdny na konferenci CITES. CITES je jedno z mála for, které se zabývá biodiverzitou a kde máme mezinárodní právní jak jakousi, eh, jakýsi význam. Výsledek byl strašlivý a co bylo ještě hrozivější, je, že Evropská unie prostě neměla absolutně žádný vliv na konečný výsledek a to je eh, převážně vzhledem k naší vnitřní organizaci věcí. Členské státy trávily 5-6 hodin denně eh, koordinací mezi sebou a zapomínali na to, že tam je nějakých 150 dalších zemí ve světě, které mají rozhodnout, že biodiverzita je e, problémem světa, takže jak se k tomu stavíte? Za druhé, Evropská unie, to opravdu hodně dlouho trvalo vytvořit svou e, společnou pozici. Například již japonský ministr e, pro rybolov předem loboval všude po světě, aby dostal státy na svou stranu. Takže vzhledem k diplomatickým činnostem Evropské unie, jak to vidíte do budoucna? Myslíte si, že to bude možno nějak zdůraznit? zdůraznit, zvýraznit. A poslední věc se, se také týká diplomatické, eh, diplomatických schopností, především využívání dalších eh, nástrojů než nějakých vědeckých argumentů, dalších for a tak dále. Prosím. Děkuji, děkuji vám, pane komisaři, že jste mezi nás přišel. Týden před Velikonocemi v Helsinki Čechách jsme se sešli s komisařem Tadžanem a vy jste tam eh, ohlásil tři velké dohody s panem komisařem Tadžanem v oblasti Rýče, což nás vyvede ze slepé uličky, která zde určitou dobu již vládne. Toto bylo velice pozitivní ale vždy se musíme také zaměřit na detaily. Některé z těchto detailů my nehodnotíme pozitivně, a my se domníváme, že vaše dohoda neplní to, co my, o co my jsme vás požádali. Za prvé je to záležitost obávaných látek. Je to asi 500 látek, které neplní kritéria. Vy jste oznámil, že 106 látek nad rámec ještě bude přidáno na tento seznam. Jestliže celkové číslo potom bude 135, tak 350 jich nadále bude mimo. A jestliže budete pokračovat současnou rychlostí, tak by to znamenalo, že budeme potřebovat víc než 10 let, než všechny znepokojivé, tedy ohrožující látky budou také uvedeny na seznamu. Můžete tedy, ptám se jinak, proč to má trvat tak strašně dlouho. A potom také PBD. Příště, prosím, říká pan předseda. Dobrá. A nyní, jestli že budete hovořit stručně, tak to všechno zvládneme. Já to chápu, ale jestliže bych hovořil stručně, tak to bude zázrak. Pan Zeber Otázka vody, rovné podmínky pro všechny, ano, my se budeme snažit, aby měli všichni stejné podmínky, to je v našem úmyslu. Vy jste se také zmínil o správné věci, o sdělení. My jsme o tom hovořili včera odpoledne. My takový krátký příběh. Když jsem vyjednával přístup Slovinska, tak jsme také napsali do novin a psali jsme se, zdali se někdo chce zúčastnit jednání. A byly tady pouze dvě aktivní nevládní organizace z oblasti životního prostředí a zemědělství. To znamená, my tady máme skutečně lidi, kteří mají zájem o tyto záležitosti. Tyto lidé jsou přímo v terénu. Já eh, příští týden jedu do Slovinska, kde se také budeme zabývat nelegálními skládkami. Takže tam je hodláme také čistit tyto nelegální skládky. Já si myslím, že my máme zde dobrou legislativu a to je naše výhoda. Musíme se dále rozvíjet tímto způsobem. GMO, tady máte pravdu. Tady jsou otázky, které často dostávám. Vy víte, že ke transferu došlo. Transfer je rozhodnutí eh, podle rozhodnutí také předsedy komise lidé zodpovědní do, za GMO přešli do jiného úřadu a my nyní zde máme koncentrované znalosti a know-how, ale my jsme opět eh, diskutovali o těchto věcech u nás. My musíme být schopni zodpovědět otázky, které jsou ve vztahu s GMO a životním prostředím. My toto víme. Já se také hodlám a účastnit této debaty v rámci komise. My hodláme restrukturalizovat naše činnosti a potřebujeme především odborníky, kteří budou dávat do souvislosti GMO s životním prostředím. Paní McEwen, Linda. jedna konkrétní odpověď. Přečtěte si moji, můj projev o restrukturalizi, o reformě společného zemědělství. Toto jsem projednával také se svým kolegou eh, komisařem Čolašem, který také je pro toto logické myšlení a logika je jasná. Jestliže máme farmáře, takže máme evropskou půdu, když vyjmete eh, eh, města, tak potom máme eh, půdu a lesy. Takže my musíme mít farmáře, kteří obdělávají půdu a také jsou placeni za tuto práci. A jestliže máme opravdu starost o biodiverzitu, o půdu a tak dále, tak tito farmáři musí dělat také veřejnou službu a za to musí být placeni veřejnost se velice stará o životní prostředí, ale jsou tady také hlasy, které jsou proti. Když je dokážeme dát dohromady a získáme společného jmenovatele, tak budeme mít také společnou zemědělskou politiku, která bude současně i společnou politikou životního prostředí. A půjde o to, abychom všechno toto především prováděli. Vy jste hovořili o strategii pro biodiverzitu. Toto bude velice složitý dokument a my hodláme opravdu postupovat velice objektivně. Pokud se týče využívání zdrojů, tak o tom jsem také nedávno hovořil. Tu to, tento projev najdete na mé webové stránce, ale v této oblasti bych o této oblasti bych rád s vámi ještě hovořil, než začnu dělat něco konkrétního v roce 2011. Pokud se týče eh, vzduchu uvnitř budov, tak tady v této oblasti jsme teprve na začátku. Pane Brandere, vy jste byl na jednání a viděl jste všechno přímo na místě. My jsme dostali eh, lekci a musíme se z ní poučit. Je to lekce, jak neimplementovat Lisabonskou smlouvu eh, společenství, tedy EU, není smluvní stranou CITES. A to, koná se tam tajné hlasování, nevíme, kolik eh, států hlasovalo, ale doufáme, že hlasovalo tak, jak jsme se dohodli. Je také důležité, abychom hovořili jedním hlasem, aby se tato současná situace změnily. A za druhé, my jsme eh, přišli o mnoho času, který jsme potřebovali na diplomatickou činnost. My jako komise jsme se rozhodli během jednoho dne. Jsme udělali toto rozhodnutí, protože jsme chtěli mít čas na transpozici dohodnutného. A potom ale členským státům to trvalo dva nebo tři korepery, než se dohodli. A když to takto vypadá, tak se tak to opravdu dlouho trvá. A například na země e, jako Japonsko a Čína, ty postupovaly jiným způsobem, prováděly e, lob, lobbying a pak zvítězili nad námi. Pak tam byly také názory členské státy, které měly trochu jiný názor, ale my jsme měli mandát, který v rámci kterého jsme vystupovali. A myslím si, že jsme na, dru- na jedné straně potom byli spokojeni, že jsme dospěli k dobré dohodě doma, ale na mezinárodní scéně jsme prohráli, takže vlastně minus pro nás. Pokud se týče dalších nástrojů, tak si myslím, že další nástroje jsou velice důležité pro efektivitu. ICAT Rybolov má také velkou zodpovědnost. My uděláme vše, co bude v našich silách i na této půdě, ale já se domnívám, že pan je tomuto problému velice dobře rozumí. A na závěr o Ríči. Mohli bychom říct si snadno, že jsme buď spokojeni nebo nespokojeni, ale jestliže je někdo spokojen s tím, že tři roky jsme se nedostali nikam, tak to si myslím, že je opravdu nespokojenost. Proto já se chci posunout v implementaci REACHy a já se domnívám, že na ty věci, které jsme dohodli s panem komisařem Tajánem, jsou pro životní prostředí dobré. A já si o to ještě jednou zopakuji. First, there was agreed there... Nejprve jsme se shodli na to, že se neposune dál eh, ta lhůta 1. Eh, listopadu 2010. To je první důležitá schoda. Potom je tady příloha 13. Shodli jsme se, že všechny dostupné E, informace ohledně IPP e e, identifikace budou součástí takzvaného přístupu k důkazům a my musíme dát průmyslu čas, aby se připravil na tyto postupy a příloha 13 se stane předmětem komitologie. Ona se vlastně e, toto dostalo zatím mimo, teď je to ale v komisi, tak když říkáme co nejdříve, tak to znamená v tomto případě okamžitě něco, co dva a půl roku prostě stálo a s, nič, s čím se nic nedělalo. Potom kandidátský seznam pro látky. Já také sdílím vaše stanovisko, že je tady toho více. E, možná, že jich je víc jak 500, možná, že jich je tisíc, e, protože zatím prostě nemáme jasnou schodu, kolik jich je. A e, to je tedy každopádně ovšem větší počet než to, co navrhujeme v tuto chvíli. Tři roky až do posud tady bylo vlastně 29 na kandidátském seznamu. S tímto návrhem e, přicházíme z 43 ročně na kandidátský seznam, což je e, podle toho, co jsme zjistili e, e, s AKATem, je ta maximální kapacita, kterou mohou e, polknout. Možná, že EKA by mohla zaměstnávat zaměstnávat více lidí, ale nemyslíme si, že když máme novou agenturu, eh, která byla založena v roce 2007, že je okamžitě od toho roku eh, funkční. Já už jsem předtím eh, etaboval dvě agentury a je prostě zapotřebí minimálně tří let, než agentura je plně funkční. Teď je těch zaměstnanců v EKAD nějakých 320, dohromady jich má být 400. My na ně opravdu hodně tlačíme, aby byli aktivní. Můj Eh, mojí ambicí je věci urychlit a pak se vlastně eh, z těch 135 stalo předmětem určité cestovní mapy. Potom substituční plán, a to už je konečná věc, my jsme se shodli na tom, že substituční plán je důležitý jak pro ekonomii, tak pro přiměřenou kontrolu, ale zároveň víme, že tak, jak je to formulováno teď, by to mohlo vést k podjatosti. Takže možnost je eh, čekat rok či víc, abychom měli jasný právní výklad. A další možnost byla začít s implementací a my jsme začali tak, aby pro přiměřenou kontrolu to bylo jasné, to je, dejme tomu, ta substituce a sociálně ekonomická e, mm, stránka věci, tam e, to simulujeme, je to otázka časového rámce. A každopádně budeme mít dokument, e, budeme mít tedy tuto věc zanesenou do eh, oficiálního eh, úředního věstníku, což znamená, že to musí být eh, přeloženo do všech pracovních jazyků a to je velmi důležité především pro malé a střední podniky. To je zajímavé, protože delegace jedou vlastně zítra a pozítří do Helsinek podívat se na ikat, jak funguje. Tak to je všechno velice důležité. A máme tady dalšího řečníka, András Pelaro. Pane předsedo. Pirello is not Peterle. You are the next bad one. Až příště, takže pan Petrle. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl navázat na vaše akční plány, o kterých jste hovořil. A chtěl bych říci, že si nemůžeme dovolit 27 různých lesnických politik v Evropě. Eh, chtěl bych se zeptat, zda v rámci komise máte určitou vizi ohledně jednotné politiky, která by byla integrovaná, která by se týkala lesnictví v Evropské unii. Máte v úmyslu vypracovat něco v tomto smyslu v rámci vašeho mandátu, abychom tady měli případně Eh, jednotu, nezávisle samozřejmě na těch různých specificích, které existuje. Pane eh, předsedo. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, děkuji za prezentaci. Nemohl bych víc souhlasit, eh, než souhlasím, když slyším vaše slova o strategii a komisař eh, eh, Pitbos také hovořil o nutnosti změny paradigmatu. Opravdu je to víc, než co říkal Schumann ohledně postupných a malých kroků. Mě by zajímalo, co komise chce udělat pro to, abychom mohli činit větší kroky tím správným směrem. Například, jak to bude eh, vypadat se spoluprácí mezi vámi a komisařem Pitemel. Eh, vy jste si tady stanovil zajímavé cíle ohledně snižování emisí CO2. Stále ještě ale hovoříme o výstavbě nových zařízení, která budou eh, fungovat s hnědým eh, uhlím, což je případ zrovna naší země. Takže jaké jsou tady jiné možnosti a další možnosti? Také jste hovořil o potřebě nových výrobků, nových produktů a ve srovnání s minulým komisařem a protože jste byl tehdy eh, v minulém období komisařem pro vědu, tak jak to vidíte s potenciálem podpory nových výrobků? Ono je lidem těžko pochopitelné a těžko vysvětlitelné eh, pochopit nějaké věci o nových vizích a tak dále. Myslíte si, že eh, v této oblasti jsme schopni dosáhnout nějakých vyšších úrovní? A pak ještě k tomu novému institutu. institutu. Myslíte si, že toto povede v přiměřené době k novým produktům? Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Mám jenom dvě věci. Pane komisaři, právě jsem dostal od vás eh, odpověď na eh, otázku, která se týkala směrnice o eh, či spalovnách odpadů. Je to obrovsky pozitivní a zdá se, že se tady věci uh, Eh, prostě hodně posunuli kop, eh, ku předu. Dioxin je prakticky úplně eliminován. Věci se zlepšily o nějakých 200%. Zdá se, že to všechno funguje nesmírně účinně, tak to blahopřeji. A ještě bych se chtěl vrátit eh, k Rýči vzhledem k, k návštěvě Helsinek. Měli jsme nějaké akční plány, ale absolutně nevím, kam se to všechno posunulo, kde jsou priority ohledně with the, with the chemicals agency because uh, we're, we're still getting newspaper pořád dostáváme nějaké zprávy, například o Dánsku, tam byly inici, eh, iniciativy ohledně za uh, ohledně z zákazu eh, určitých látek, které jsou používány pro výrobu kojeneckých lahví a vždycky se něco strašlivého, děsivého objeví v jedné či druhé zemi. Měli bychom to eh, nějak řešit logicky, eh, ale pak, když dojde k měničům topení, tak nějak ztrácíme trochu ambice. Děkuji, Jana Špáda. Köszönöm szépen, elnök Tisztelt biztos úr! Pane předsedo, vážený pane komisaři, před několika minutami jste řekl následující, potřebujeme čistý průmysl a nepotřebujeme čištění průmyslu. Já s vámi plně souhlasím. Při vašem slyšení se hovořilo o jedné otázce, a to byla technologie eh, v hornictví, která pracuje s kyanidy. Kolega Tremopulos a já jsme se na vás obrátili ústní otázkou a vy jste nám odpověděl pouze formálně. Nejenom my, ale i jiné frakce mají zájem o toto téma Vy jste o tomto tématu hovořil i minule a tentokrát také. Proto se ptám, toto téma bude za dva týdny na projednáváno na plenárním zasedání ve Štrasburku. Ptám se tedy, od podporujete, aby bylo používání kyanidu v hornictví zakázáno? My potřebujeme revoluci rozumu. Já vás tedy podporuji v tom, aby vaši kolegové nám posílali pouze formální odpovědi. Vy byste měl být průkopníkem v této oblasti a zasovat se o zákaz. Thank you very much. And, uh... Děkuji. Pane komisaři, to je pěkné, že jste mezi námi a je příjemné slyšet, že jste začal eh, aktivně v těchto důležitých otázkách. Hovořil jste o klimatických změnách a my samozřejmě eh, hledáme, čeho se chytit po tom neúspěchu v Kodani. A měli bychom se nepochybně také soustředovat na globální odlesňování, e, které zapříčinuje 20 skleníkových e, plynů v globálním měřítku. Už jsme se rozhodli, že dvě miliardy e, na tuto věc budeme věnovat především pro řešení otázky odlesňování v třetích státech, ale nezákonné Eh, nezákonně těžené dřevo není zakázáno na Evropské unii. Eh, hovoří se o tom, ale zakázáno není. To znamená, že pokud se nějaké nezákonně eh, těžené dřevo dostane do evropských přístavů, tak vlastně je možné po určitých krocích eh, vidět eh, takovýto eh, typ dřeva prodávaný evropským spotřebitelům a nebude se to moci zastavit. Žádná země vlastně tyto věci zatím nevyhodnocuje a přitom se říká, že protiopatření by byla těžko prosaditelná, ale Eh, prostě eh, zatím se nic nekontroluje. Pane komisaři, chtěl bych se zeptat, eh, je to opravdu tak nákladné, ty kontroly a tyhle věci? a dáváme proto přednost legislativě, která je děravá v oblasti boje proti nezákonně těženému dřevu. Děkuji. Pane komisaři, srdečně vás vítáme. Vy už jste tady byl pochválen, tak se k tomu mohu jenom připojit. Já mám stále pořád eh, problémy s implementací evropské legislativy, o které jsme rozhodli. Vy jste řekl, že uděláte přísnější kroky. Chcete tedy oznámit tyto přísnější kroky. Co to znamená? Mohl byste to nějak eh, důrazněji vlastně vysvětlit? Samozřejmě, my máme všichni například eh, trojí je nejhorší příklad toho, jak to bylo prosazováno na úrovni členských států. A teď nemyslím na nové členské státy, ale právě myslím na ty staré členské státy EU. Děkuji. Paní Grostet. Děkuji. Bohužel, my jsme zaznamenali neúspěch v Kodani. Jistě, vy nejste komisař za životní prostředí, ale eh, hovoříte o zeleném růstu. V případě neúspěchu Kodani balíček klimatu energie by mohl obsahovat eh, tedy mechanismus eh, uhlíkové inkluze na hranici. USA dává přednost tomu, že se nebude zavazovat ohledně klimatické legislativy, ale USA se rozhodlo voluntaristicky podporovat průmyslovou politiku, která je ekoinovační. Jaká je vaše pozice? My čekáme také stanovisko pana Baroze, předsedy komise ohledně důsledků Kodaně. Jaké je vaše stanovisko k myšlence mechanismu, který by zahrnoval eh, princip CO2 na hranici a jakým způsobem chcete rozvíjet inovace, vzhledem k tomu, že hovoříte o zeleném růstu, jakým způsobem si představujete, že by bylo možné aby Evropská unie byla na stejné úrovni jako USA. Dnes v této souvislosti ekonomické vážné krize vidíme, že USA a azijský kontinent zažívá eh, vývoj v tomto smyslu, zatímco Evropa bohužel stagnuje. Jaké řešení nám navrhujete? aby jsme se poučili z neúspěchu v Kodani, jak máme být efektivní z hlediska klimatické změny, ale zároveň, jak máme dále rozvíjet skutečnou industriální politiku v Evropě. Mm, Guterres. Kristýna Guterres. Děkuji. Tady padlo spousta otázek. Já jsem ocenila vaše vystoupení, já bych hovořila o zaměstnanosti. Takže máme několik otázek. Nejdříve bych chtěla navázat na biodiverzitu a váš zájem jakým způsobem je možné Jakým způsobem chcete přistupovat k biodiverzitě z hlediska plodin? Víme, že například eh, Ptactvo se pohybuje v některých zónách, kde nedochází k dostatečné reprodukci, jsou to zóny sucha a tak dále. Měli bychom tedy zohlednit také tyto aspekty i z hlediska výživy těchto různých eh, druhů zvířat. A další otázka se týká jak rozvoje prací v tomto ohledu. Směrnice ohledně dopadu na životní prostředí obsahuje některé eh, pasáže, které nebyly provedeny. Proč? Protože tady nejsou experti, odborníci, kteří by se tím zabývali z hlediska biologie. Evropská unie má určitou eh, představu z hlediska legislativy, z hlediska historického dědictví. A také má přístup z hlediska OEZ, e ale proč systematicky se nezohledňuje tzv. historické dědictví? Měli bychom uzavřít některá muzea, máme potíže s restaurováním některých velmi hodnotných předmětů, a to z důvodu neslučitelnosti, inkompatibility. Thank you, Mr. President, and thank you, Děkuji, pane předsedo, děkuji vám pane komisaři, za představení vaší cestovní mapy. Jsme také, jsem také rád, že jste hovořil o účinnosti. Je také důležité rozšířit oblast působnosti. Uh, E, protože nemůžeme hovořit pouze o využívání energie, ale musíme hovořit především o účinném využívání energií a také různých zdrojů. To znamená i účinné využívání půdy a tak dále. Ale jestliže hovoříme o účinném využívání, tak také současně hovoříme také o zvýšení využívání například vody či jiných zdrojů. A my musíme například e, snížit využívání vody. Jaké zde máte plány? A také v této oblasti musíte spolupracovat s mnoha dalšími rezorty a komisaři. A to bude složitá záležitost. A tady my jako parlament vás budeme podporovat, protože toto jednoduché nebude. Jedna konkrétní otázka zní. Nyní hovoříme o trvale udržitelném využívání bioenergie a jak konkrétně na tom nyní pracujete, jak zabezpečujete, aby naše bioenergetická politika bude, byla trvale udržitelná. Jak budete také spolupracovat se svými kolegy v této oblasti? Thank you. Kathleen van Brandt. Kathleen van Brandt. Děkuji. Pane komisaři, i vy můžete s námi počítat při efektivním využívání zdrojů. A také e, například, když se tady bavíme o účinném využívání odpadu, tak jsem zklamaná, že jste se k tomu nevyjádřil. Co tady chybí? Chybí jasný signál, který vlastně není. Ten Eh, projekt se také eh, bude mít otevřenou náruč v radě. A já si myslím, že tady jsou také hlasy o tom, že někteří lidé jsou proti oddělené směrnici o bioodpadu a budeme muset ještě o tom popřemýšlet, pane komisaři. Já jsem přesvědčena o tom, že oddělenou směrnici potřebujeme. Vy také sám si uvědomujete, že bioodpad má velký potenciál nejenom při eh, rekuperaci energií a tak dále. Vy byste opravdu se měl zaměřit na to, aby byla schválena směrnice, která nebude plnit pouze kritéria pro recyklaci, ale přesně bude předepisovat, jak se bude označovat bioobchod a, a jak se bioodpad a jak se bude využívat. Proto se vás ptám, jste proto, aby byla takováto oddělená směrnice? Tak eh, vidíte, eh, je třeba občas eh, přerušit tok otázek, aby se opravdu všechna, na všechny dostali odpovědi. Já vím, že jich je hodně, ale ještě pár jich necháme zaznít. Michal Tremotos. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád eh, panu komisaři položil dvě otázky. Nejprve k hluku. Směrnice se vrací do roku 2002 a členské státy e, mají mapovat výši hluku tak, že každých pět let komise o tom přinese celkovou zprávu, e, zprávu o tom, jak si členské státy vedou. Vytvoří takové mapy hlukové a Eh, bude tedy mapovat úspěchy členských států. Do roku 2009 měla komise eh, Evropskému parlamentu a radě předložit zprávu o implementaci této směrnice a také hodnotit eh, případné další kroky do budoucna, které by Evropská unie v oblasti boje proti hluku měla vykonat. Zpráva rady je očekávána na konci května. Pane komisaři, eh, jak eh, chcete ujistit tento výbor, že předložíte eh, návrh revize tohoto textu s nějakými závaznými minimálními požadavky na ochranu a také se stropy ohledně vystavování osob hluku. A je třeba zajisté se také zabývat velkými zdroji hluku hluku eh, stavebnickým eh, sektorem a eh, leteckou dopravou. V březnu nám bylo řečeno ze strany komisaře, že členské státy budou muset implementovat také požadavky na kvalitu vzduchu a na emise. 13. ledna jste oznámil, že dojde k revizi směrnice, co se týče národních eh, maximálních eh, stropů emisních. A my dobře víme, že tady existuje skutečný problém. Jak daleko se dostal tento návrh, to bych rád z vašich úst slyšel. V akčním plánu chci vědět, proč tyto věci nejsou začleněny. Dvě slova. Bohužel řečník hovoří bez mikrofonu. Děkuji, děkuji, eh, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Jmenuji se Lukačijevská. Pane předsedo, eh, ráda bych položila panu komisaři eh, tyto otázky. Když se tak podívám na vaše plány rozvoje, vy hovoříte o nutnosti ochrany životního prostředí a víme, že se také eh, musíme na věci podívat očima veřejnosti, občanů. Když se podíváme na strategii Evropské unie 2020, eh, tak eh, tady se vlastně hodně vychází z požadavků nových členských států, co se týče regionálního rozvoje. Je pravdou, že tyto země jsou ve specifické situaci, potřebují infrastrukturu, potřebují zařízení pro řízení odpadového hospodářství a tak dále. Jsou tady velké eh, a nutné investice. Mě by zajímalo, jaké má komise priority v této oblasti v rámci strategie 2020, vzhledem k tomu, co jsem právě řekla. A pak bych také ráda viděla něco víc o kofinancování eh, teď mám na mysli konkrétně Naturu 2000, jak ta situace vypadá tam. Děkuji, pane předsedo. Eh, paní poslankyně McGuinness. Děkuji, pane komisaři, za velmi zajímavou prezentaci. Ta otázka oceňování produktů, ať už se jedná e, zařízení či potraviny, a to, že vlastně tyto ceny neodrážejí v tuto chvíli plné náklady, to mě zaujalo, jak vlastně tyto věci chcete řešit. Mluvil jste o zemědělské politice, tam je e, řada nedostatků Eh, chcete snad přiznat porážku v tom smyslu, že nejsme schopni vytvořit systém, ve kterém by trh opravdu odrážel skutečné náklady výrobků, produktů. To bych ráda, eh, kdyby eh, tady bylo ještě nějak probráno. A pak ještě k EKA. zajímal víc, co si myslíte o REACHi. A agentura by jistě měla fungovat co nejdříve, ale přijímám váš argument, že se jedná o poměrně revoluční krok, který Evropská unie přijala v této eh, oblasti a že nás celý svět eh, sleduje. My se můžeme poučit od jiných, ale v některých oblastech jsem ráda, že jsme my tím tou vedoucí silou. And also thank you, Mr. Commissioner, for your Děkuji vám, pane komisaři, za vaši prezentaci a také za detailní odpovědi. Chci se zeptat na rámcovou směrnici o vodě. Vy jste řekl, že chcete zabezpečit stejné podmínky pro všechny, ale já mám obavy, že nejmenší jmenovatel nebude ambiciozní, protože u nás se diskutuje o tom, zdali bychom měli dokonce stanovit lhuty protože se říká, že ostatní země nesplní lhuty, tak proč bychom měli my? A mě by zajímalo, jak vidíte toto do budoucnosti. Existuje tady možnost splnit cíle v roce 2015? Budeme schopni říci, že máme dostatečně kvalitní vodu v Evropě? Thank you, Krista Klas. Krista Klas. Děkuji. Pane komisaři, vy jste hovořil o trvalé udržitelnosti a hovořil jste o průřezových úkolech. Trvalá udržitelnost to je vždy zvážení mnoha aspektů. V současné době hovoříme o nařízení o biocidech a vy jste také řekl, že poprvé budeme se zabývat schvalováním biocidů. Komise navrhuje přísná kritéria, ale budou také existovat výjimky a tyto produkty potom budou na seznamu substitučním, ale jestliže chceme zachovat zdraví, tak budeme potřebovat i tyto produkty. A jak tedy zabezpečíme, aby zájem hospodářství o výrobu těchto produktů byl zachován? Musíme také zachovat hygienické standardy. Toto všechno musí být zohledněno, protože máme velké nároky prvky a požadavky v oblasti zdraví, ale potom jsou tady náklady, které jsou vysoké. Zváží toto kolego, my se ještě jednou a potom je tady echa. Mně jde o to, aby tato agentura dostala také příslušné pravomoci. Budeme mít dostatek sil na to, aby tato agentura dostala dostatečné pravomoci, tak aby mohla působit celoevropsky. Grazie, Frau Vittorio eh, Grazie, presidente, grazie, komisaři. Eh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři. Já jsem velice ocenil vaši prezentaci, zvláště mm, co se týče důrazu, který jste položil na nezbytnost používat účinným způsobem zdroje. Vy jste to řekl velice jednoduchým způsobem. Řekl jste, že přírodní zdroje jsou omezeny. Ostatně také kapacita země koule z hlediska metabolismu odpadů je také omezená. A to jsou dvě zásadní stěžejní věty toho, čemu říkám mm, oživení, nové nastartování naší civilizace. Tyto dva aspekty by nás měly vést ke změně civilizace. A o to tady jde. Nejde pouze o otázku životního prostředí, ale politická diskuze by mohla vzejít z našeho výboru a z naší spolupráce. Pak je tady ještě další konkrétnější otázka. A ta se týká ochrany půdy. A tady bych vás chtěl požádat, abyste se znovu zapojil do těchto snah a abyste aplikoval systematičtější přístup z hlediska klimatické změny. Je nutné zohlednit nezbytnost obnovy těchto společných statků v rámci správné zprávy. Chtěl bych využít vašeho návrhu a chtěl bych vás požádat o vstřísnost. Dobře, takže to bylo byl opravdu velmi obsažný oblouk otázek. Bylo tady mnoho obla, otázek a ještě to pokračuje dál, tak promiňte. Theodoros Diakakis Děkuji, pane komisaři, za velice zajímavou prezentaci. Velice jste hovořil o účinném využívání zdrojů. Je tady ještě jeden základnější princip v legislativě, který zní znečišťovatel platí. Koncem roku 2010 končí také platnost nařízení, která umožňuje dotace do fosilních energií v EU, to je, jsou dotace pro výrobu černého uhlí, uhlí obecně. Takže v tom to eh, z této souvislosti zde uplatňujeme princip eh, znečišťovatel je placen namísto toho, že platí. Edith Estrela. Děkuji, pane předsedo, také děkuji panu komisaři za jeho prezentaci. E, strategie EU 2020 je velice dobrá věc, ale v oblasti životního prostředí zrovna stižádostivá není. Abychom dosáhli změny v ekonomické oblasti a v životním prostředí v EU, pak by bývala měla být strategie ambicioznější. Naše nezá, energetická nezávislost by byla důležitá a my musíme zabezpečit a poskytnout větší záruky a proto potřebujeme trvale udržitelnou energetickou politiku především v oblasti obnovitelných energií. Vy jste hovořil o nedostatku energií, to je důležitá součást energetické politiky, ale já mám následující otázku, jaká konkrétní opatření opatření navrhnete z krátkodobého hlediska tak, aby jste více podpořil využívání obnovitelných energií tak, aby byla Evropa nezávislejší na třetí země v oblasti energií. Boguslav Sonik. Hello. Morning. You, you don't want. That's nice as well. Then Corinne Lepage. Merci, monsieur. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, za vaše vystoupení. Takže směrnice ohledně půdy, jak si už není zajímavá? Druhá otázka. Já se zabývám pobřežními zónami a paní Damanaki je zodpovědná za námořní politiku. Ta otázka se týká konzistentnosti sektoriální politiky komise. Jak budete spolupracovat s vaší kolegyní a jakou koordinaci hodláte zajistit mezi integrovanou námořní politikou, která počítá s prostorovým plánováním a na druhé straně s nástroji, které spadají do vašeho portfolia, to znamená strategie pro mořské prostředí a integrované strategie pro pobřežní zóny. Letko. Děkuji, pan, pana Jotov. Уважаеми господин комисар, jsem. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Musím říct, že na mě udělal velký dojem váš ambiciozní plán, který zároveň vnímám jako poměrně realistický. Jsem přesvědčen, že tento program Evropu e, přivede do zelené budoucnosti. Jeden každý v této místnosti vám drží palce. Kromě toho ještě navíc je tady celá řada lidí, kteří vědí, jak ty projekty e, uvést v praxi. Já bych chtěl e, tady klást otázku ohledně oceňování. To vnímám jako velmi důležité téma, protože oceňování je e, zásadní. Ale vy budete muset e, průmyslovým subjektům podle mého názoru dokázat, že tady jsou lepší alternativy, lepší metody, a že e, prostě se určitě Eh, v hornictví eh, těch kyanidů budou muset časem eh, jednotlivé, jednotliví operátoři zbavit. Děkuji, pane komisaři, děkuji za tu prezentaci vašich priorit. Pravděpodobně to bude dost obtížné na všechny otázky poskytnout odpověď, ale já si nicméně odpustím ještě jednu připojit. Jedná se o studiích na Eh, analýzu dopadu jednotlivých eh, projektů. Teď konkrétně energetika. Tam to často dopadá špatně, protože ta eh, studie o posouzení dopadu není často nestraná a je to tam málo transparentní. Eh, chceme eh, samozřejmě i v tomto směru, eh, aby se Evropská komise více angažovala. Co si na to o to myslíte? Tak to hovoří řada nevládních organizací. Myslíte si, že Evropská komise by mohla mít nějaký nástroj, který by umožnil hrát v roli studií o posuzování dopadu nějakou aktivnější úlohu? Děkuji. Poslední se hlásí? Ne, nehlásí, takže jsme skutečně v závěru otázek. Dobře takže eh, mě záleželo na tom, aby se mohli vyjádřit všichni kolegové. Samozřejmě teď je nemožné odpovědět na všechny otázky, ale je možné také odpovědět písemně. Takže, pane komisaři, vyberte si z toho to, co vám připadá nejdůležitější. Takže máme ještě 10 minut. Já vím, že to nemůže plně všechno pokrýt. Tady skutečně jsem plný obdivu ohledně toho intenzivního zpracování této bar, eh, té, tohoto papíru a tolik barev. Skutečně je to velice podrobně zde zpracováno, takže na některé ty otázky se musí odpovědět později. Máte slovo. that's, uh... Ano, to je skutečně jediný způsob, jak mohu postupovat, protože mám nějakých pět eh, stránek dotazů, ne odpovědí. Ale každopádně se pokusím eh, rychle eh, tím projít. K lesům. Eh, zelený, zelená kniha o ochraně lesů, to je důležitý dokument, ale jednu věc, kterou si musíme uvědomit, a já jsem se to uvědomil poměrně rychle, je tato. Jistě, lesy mají určitou dimenzi, která si vyžaduje pracovat na evropské úrovni, ale jsou tady velmi silné, silná stanoviska členských států a snaha o prosazování subsidiarity. Můžeme spolupracovat, to jistě ano, ale u rozhodovacího procesu tam jsou věci dané. A ke spolupráci. Eh, Leza, eh, vy jste se ptal na E, spolupráci s panem Rettingerem. Já tady nevidím žádný problém. Sedneme si ke stolu, zatím jsme to neměli čas udělat, ale uděláme. Oba e, to vidíme jako otevřen, e, otevřenýma očima, máme k tomu otevřený postoj. Spolupráce určitě bude. Jsou tady věci, když o nich diskutujete, dejme tomu z národního hlediska, například eh, ten energetický mix je něco, o čem rozhodují eh, členské státy, to je skutečně v jejich rukou. A ten důvod je velmi prostý. Eh, prostě ve členských státech se ty struktury navzájem velice odlišují a samozřejmě <clears throat> se tady hodně často vidí špatně, když se do toho někdo vměšuje, ale my budeme opravdu pracovat na všech jednotlivých možnostech. Strategie technologického plánu je důležitá, dělá se to na úrovni Evropské unie z hlediska zmapování energetických možností do budoucna. A jedna věc, eh, kterou tady chci zmínit, jak asi víte, v tomto směru jsem hovořil vždycky dost jednoznačně i u nás doma, o co jde. Každá země, když rozhoduje o své budoucnosti energetického mixu, musí vzít v úvahu závazky, které učinila na úrovni Unie a celosvětové úrovni. To je nutné a to se samozřejmě pak musí propojit s dalšími plány. E, to znamená vzít v úvahu nejenom strategii 2020 na komunitární úrovni, ale také vizi a strategii do roku 2050. Jistě, teď hovoříme o snížení o 20 či možná 30 do roku 2020, ale o 80 do roku 2050. E, takže toto jsou všechno věci, které my musíme e, jak si vzít v úvahu. Pan Davis Eh, ten se ptal na to, čemu anglicky říkáme doctrine disruptors. No, eh, samozřejmě je třeba si uvědomit, co se děje ve světle kandidátského seznamu. Komise nedávno eh, zadala studii, která se zabývá právě tímto tématem a bude dokončena někdy v polovině roku 2011. Takže tyto látky, eh, REACH a všechno, co se toho týká, nestrácíme ze zřetele. Eh, pan Reder a pan eh, Flatkopen se ptali na kyanidy. Víte, já vám nemůžu tady říct, že tady je nějaký politický závazek, konkrétní politický závazek, ale co vám říct mohu, je, že my budeme jasně tuto situaci Eh, analyzovat. Eh, chceme mít určitý eh, konkrétní přehled a chceme mít jasné stanovisko. A to zatím nemám, ale budeme na něm pracovat. To zcela určitě. Globální odlesňování. zdali tedy přiměřená péče, due diligence nebo ne, to byla, myslím, vaše otázka, že? E, buď tedy due diligence nebo zákaz. Due diligence nebo prohibition. Já, e, my, e, pokusím se vám uvést pár důvodů, proč ten zákaz vlastně je obtížný na unijní úrovni. Za prvé, domníváme se, že due diligence představuje systematičtější přístup, prostě e, není to e, kontrola každé zásilky, jistě i tímhle směrem je možno jít, ale to není konsistentní s dalšími kroky a může to vést k obrovským nákladům pro operátory. A e, samozřejmě je tady velmi nízká šance, že by se tyto věci úspěšně vyřešily Prostě je to téměř nemožné. Za třetí, E, návrh zákazu by znamenal, že Evropský soudní dvor by musel e, zkoumat, zdali legislativa třetích států je tedy v rozporu či ne s našimi pravidly. A to není v naší právní tradici. My se domníváme, že se vhodným a správným dodržováním principu due diligence dosáhneme více. My jsme o těchto věcech diskutovali a když jsme dělali e, vlastně otázku nad otázkou posouzování dopadů, produktů, tak jsme se zabývali i otázkou zákazů. Ale, jak jsem vám řekl, rozhodli jsme se jít jinou cestou, protože se prostě domníváme, že implementace toho zákazu je prakticky nemožná. Pan Florence, eh, myslím, velmi správně poznamenal také eh, eh, něco k otázce implementace. Já musím říct, že v tomto postupujeme krok po kroku Eh, a kdybyste viděli teď eh, naše kanceláře, tak byste zjistili, že se opravdu hodně pracuje. Paní Grostec se ptala na Kodaň a související otázky. Myslím si, že jedna věc je tady obrovsky důležitá. V Kodani to byl jasný propadák, to vnímají takto všichni. A můj kolega teď na tom pracuje. My jsme také nedávno přijali sdělení o tom, jaké budou naše následné kroky. Ale jedna věc, kterou bych vám tady chtěl říct, je toto. Nemyslete si, že ostatní nic nedělají. Myslím, že už skutečnost, že jsme se tam sešli všichni, je jasným signálem. Mohu vám říct, že američané, Japonci, Číňané jsou obrovsky zapojení do otázek technologického eh, rozvoje. To si musíme uvědomit. Dobře si to uvědomit. Takže to je součást eh, tohoto tématu. Kristina Gutierrez se ptala na diversitu a zemědělství. Ano, souhlasím s vámi. Musíme vzít ten váš pohled na věc velmi jasně v úvahu směrnice či skutečnost, že historické dědictví není za to v úvahu, to beru, eh, ano, beru to na vědomí, myslím, že to, myslím, že to takto vnímáme jako důležitou věc. Pan Pas se ptal na účinnost zdrojů, ano, eh, je to je, je to tak, že když se hovoří o e, účinnosti zdrojů, tak se často dojde k účinnosti energetiky. To je něco, nad čím musíme společně pracovat. Musíme e, ten náš vlastní příběh ještě doplnit, musíme ho nechat e, vyvíjet. On je dostatečně silný, ale musíme mu dát šanci k dalšímu rozvoji. Bioenergie a politiky v oblasti bioenergie a udržitelnost. Musíme tento uh, úhel pohledu samozřejmě vzít na vědomí, musíme s ním počítat. Já si vaši otázku přesně nevybavuji do podrobna, ale v zásadě si myslím, že ten úhel udržitelnosti jednotlivých politik je zásadní. A bohužel nicméně eh, ty, řada, řada těch eh, kroků má eh, řad, eh, značně konfliktní dopad na životní prostředí. U každého tématu bychom měli vždy hodnotit dopad a to, co nejdůsledněji a s co největším záběrem. A také myslet na nepřímé důsledky. To prostě nejde jinak, protože jinak se věci vedou prostě pouze citově a ono to e, není vždy možné. Bioodpad a směrnice o bioodpadech. To je vaše otázka, ano. Jsem pro či ne? Ono to takhle položit nejde. Otázkou je, jaká jsou, eh, jaké jsou výsledky studií o dopadech, které máme k dispozici a samozřejmě také nemohu ignorovat eh, opozici u nás eh, v našem, v našem kolegiu, která hovoří také jasným hlasem. To je skutečnost. starost, eh, kterou mi způsobuje legislativa o bioodpadech, eh, je následující. Na jedné straně eh, je tady jednoznačný, i když ne ještě dokončený, výsledek studie o posouzení vlivu. Technicky se zdá, že není zapotřebí nových legislativních norem. a že tedy jde o to lepší prosazovat stávající legislativu ale pak, když hovoříme o rámcové směrnici o odpadech, tak tady je problém s tím, že není implementována. Pokud by byla, tak by to jistě bylo za e, v úvahu. Nezákonné skládky. Zase, kdyby byla směrnice plně implementována, tak celá řada těchto otázek by byla řešena. Takže opatrně, když e, jen tak e, od boku říkáme, že je zapotřebí nových legislativních norem. Nám se musí eh, teď podařit dosáhnout co nejlepších možných výsledků s tím, co máme v tomto prostředí. Nepřekomplikovat to. A pozor, nové legislativy by znamenaly možná i podporu některých eh, členských států, které chtějí prodloužení eh, toho období, během kterého musí uvést určité legislativní normy v této oblasti eh, v praxi. A to je přesně v rozporu s tím, co, co chci já. Vidím, že už jste u dvou a půl té stránky možná, že v tuto chvíli bych mohl navrhnout, abychom tedy to slyšení ukončili eh, u toho bioodpadu a ty další eh, otázky budou zodpověděny v jinou eh, chvíli. Děkuji za to, že jste přišel, máte podporu našich členů. Práce je hodně, těšíme se na spolupráci. I naše dveře jsou otevřeny v našem výboru. Vy jste říkal o otevřené kanceláři. Takže e, těšíme se na spolupráci a naše další zasedání se bude konat 26. dubna. Končím. Dobrou chuť.